Vážení kolegové, vítám vás na našem zasedání. Chci vám sdělit, že hlasování o zprávě k situaci v Afganistánu je deno co se týče sdělení, nemám nic. Má někdo podle protokolu nějaké poznámky? Není tomu tak, tím pádem máme, máme schválen, eh, schváleny zápisy eh, jednání. A teď bod 5. Já vítám eh, prezidenta Mezinárodního výboru Červeného kříže Petra Maurera. Jsem velice rád, že jste si udělal čas na to nás navštívit, protože já se vůbec neodvažuji vůbec představovat celou sérii problémů a situací, kde máme humanitární problémy. Spočínaje Ukrajinou, kde tedy máme <clears throat> velké potíže, přes Irák, Sýrii, Jemen a středo africká e, eh, politika, s tou se budeme zabývat zítra. Je ještě řada dalších oblastí, potom e, otázka katastrofy uprchlické, to jsou všechno eh, záležitosti, které se odehrávají v našem sousedství. Ale eh, zdaleka to není všechno, čím vy se, eh, čím vy se zabýváte. My jsme předtím vedli pohovor a těší mne, že i přes opravdu velké problémy funguje dobrá, úspěšná spolupráce. To si myslím, že je také důležité, když chceme něco zlepšit. Můžete eh, si být jist, že my vás budeme vždy ve vaší práci Červeného kříže podporovat, ale také eh, s velikým zájmem eh, vyslechneme vaše hodnocení situace a vaše návrhy ke zlepšení této situace. Máte slovo, pane předsedo, pane prezidente. Pane předsedo, Vážení členové parlamentu, já vám děkuji za příležitost zde dnes být a informovat vás o eh, hlavních úkolech Mezinárodního výboru Červeného kříže a Červeného půlměsíce celé organizace. Úvodem eh, několik bodů. Za prvé, nemusím vám vysvětlovat, že Nejlepším problémem v uplynulých několika letech je strategická soutěž mezi velmocemi, buď na globální anebo regionální úrovni. A to představuje prostor pro eh, různá ozbrojená a vojenská řešení, eh, o což se různé skupiny v různých regionech eh, pokoušejí. A je zcela zřejmé, že ani OSN E, ani taková e, schopná skupina zemí, jako je vaše, e, nejsou schopny zavést nějaký pořád nebo mezinárodní systém, který by poskytl politická řešení ve všech těch politických kontextech, v nichž se nacházíme. Jako humanitární pracovníci se tedy nacházíme v situaci, kdy za poslední tři roky vlastně Každý měsíc přibývá dalších konfliktů a my stojíme tváří v tvář s obětmi, které jsou eh, vyháněny ze své země nebo trpí vnitřním vysídlením a také mnoho uprchlíků. Nikdy od druhé světové války nebylo tolik uprchlíků a ani tolik vnitřně vysídlených, vysídlených obyvatel. A nejenom, že tedy jsme konfrontováni s touto situací, ale také počet a závažnost konfliktů eh, nás staví před výzvu. Tyto konflikty ale nabývají také stále regionálnější dimenze. Přes tře- před třemi roky jsme hovořili o syrském konfliktu, dnes už hovoříme o Blízkém východě a o celé té oblasti, která se utápí v konfliktu. Před několika lety jsme hovořili o krizi v Mali a dnes jde o krizi v Sahelu a v zásadě jde o špatně eh, vlastně eh, zvládaný eh, prostor mezi Libí a, a Somálskem. Hovořili jsme o Somálsku, Sudánsku, ale v zásadě jde o jednu regionální krizi, kdy Etiopie, která se nachází uprostřed těchto dvou zemí eh, se snaží starat o nejvyšší počet uprchlíků na africkém kontinentě. Takže krize jsou nejenom závažnější a početnější, ale jsou také regionální. Já bych tomu dodal, že jsou systemické. A to znamená, že jako humanitární pracovníci my se nesnažíme jen reagovat krátkodobě na krátkodobě vzniklé potřeby, ale stále více se zabýváme dlouhodobými prodlužovanými systémovými konflikty. Co to znamená systémový konflikt? Když se podívám na Sýrii a Irák, znamená to, že zdravotnictví se rozpadá, že e, systémy dodávky pitné vody a e, zdravotnictví se rozpadají, e, je voda v oblastech, kde nejsou lidé a lidé žijí v oblastech, kde není voda. A to je způsobováno vnitřním vysídlením což je způsobováno konfliktem. Takže eh, životní prostředí, zdraví, školství, vzdělávání, to vše se rozpadá. Já se vracím ze severní Nigérie, byl jsem v Gory minulý týden, tam byly zavřeny školy a jsou zavřené už dva a půl roku. Žádné děti tam v Gory už nebyly dva a půl roku ve škole s výjimkou islámských škol, ty jsou soukromé a ty jsou stále ještě otevřené, ale veřejné školy nefungují. O tom tedy hovořím. Nejde jen o dočasné vnitřní vysídlení několika obyvatel. Ještě předtím jsme nebyli svědky takového počtu vysídlených lidí, takového počtu konfliktů, závažnosti konfliktů a celé systémy státní zprávy se rozpadají. Takže to je zcela maximálně vyčerpávající situace. A k tomu bych dodal, že bohužel systémy odezvy mezinárodního společenství nestačí na to, aby se s touto krizí vypořádali. Stále více narůstá rozpor mezi na prudce narůstajícími potřebami a možnostmi na tyto potřeby reagovat. A když řeknu, že zde existuje obrovský rozdíl, obrovská diskrepance, ještě doplním jednu věc. Eh, Mezinárodní eh, červený kříž se stále více eh, nachází v izolaci na, v mnoha oblastech světa, protože už žádný další humanitární pracovník se neodvažuje uh, do těch oblastí jezdit. Když se podívám do venkovských oblastí Afganistánu, na jich Somálska, na Lugansk a Doněck, na jezero Čad, a různé oblasti v Nigeru a e, v Nigérii, když se podívám na sever Mali, to všechno jsou oblasti, kde Mezinárodní e, červený kříž ze společností Červeného kříže, tedy v místních oblastí a dalšími společnostmi Červeného kříže, jsou jediné systémy, které eh, se snaží pomáhat. Jednou z otázek, kterou vám chci tudíž položit jako politikům, nebo pan Brok eh, mě laskavě požádat, požádal, abych přišel i s návrhy nebo doporučeními. Rád bych vás vyzval, abyste se zamysleli nad tím, jestli ty toky peněz, o nichž rozhodujete, se využívají účinně ve prospěch humanitárních priorit. A jistě dojdete k závěru, že se tady jedná o nesouměrnost mezi potřebami, které analyzujete, a mezi toky peněz, nebo mezi směrem těch toků peněz, tím, jak se peníze pohybují. Je důležité, aby se parlamenty znovu zamyslely nad rovnováhou mezi humanitární pomocí a pomocí rozvojovou. My vynakládáme veliké úsilí abychom se snažili posilovat odolnost společností, protože stále více jsme nuceni v různých oblastech se angažovat dlouhodobě. Ale parlamenty musí udávat orientaci na k tomu, jestli jsou priority správně nastaveny. Já vám mohu říci, eh, že Mezinárodní červený kříž eh, aktivně zasahuje Eh, v různých situacích, kde bohužel zároveň se nenacházejí aktéři ve prospěch rozvojové pomoci. Velice často eh, se musíme ptát, jestli se zdroje vynakládají na ta správná místa, jestli pomáhají stabilizovat eh, ta, ty nejohroženější situace. Druhou otázku, kterou bych vám rád předestřel, je následující světové organizace, mezinárodní organizace jako Světová banka a další, další aktéry jsou vlastně schopny eh, pomáhat řešit tyto dnešní konflikty. A když říkám eh, co mě stále více trápí, je to to, že se stále více nacházíme vlastně i v situaci konfliktu a e, nestabilním kontextu zemí se středními příjmy, které z definice nemají nárok na rozvojovou pomoc od velkých finančních institucí. Podívejme se na Ukrajinu. Nejde o chudý stát, ale ve finále je ICRC jedinou organizací, která mimo ruských konvojů v Lugansku a Doněcku eh, dodává humanitární pomoc. A to jenom částečnou. Když se podívám na Sýrii, Libanon, Jordánsko, to jsou všechno středně příjmové země a nemají nárok na rozvojové zdroje, které by jim pomohly vyrovnat se s humanitární krizí uprchlíků, před kterou stojí. A nejsem si jist, jestli mezinárodní společenství je to tyto problémy řešit. Za třetí, a zní to možná jako trochu laciný návrh, s kterým teď přijdu, ale jako humanitární pracovník jsem jeden každý den zoufalí z toho, že tak málo času a tak málo energie se věnuje diplomatickému úsilí, které by pomohlo vyřešit konflikty. To není úkol pro humanitární pracovník, pracovníků, pracovníky. Eh, od toho my musíme dávat ruce pryč. To je politický úkol. Vy jako politici, členové parlamentu eh, i členové vlád, členové evropských institucí svět nedočkavě čeká na iniciativní diplomacii, která by řešila problémy tam, kde vznikají. K tomu neslouží humanitární pracovníci. My jsme schopni poskytnout pouze vzájemnou, nestranou, nezávislou pomoc, ovšem zcela izolovaně od politik od politiky. Politice a politická fóra musí plnit svou úlohu, jinak budeme jen do nekonečna financovat opatření na zmírnění konfliktů bez toho, abychom eh, řešili jejich eh, kořeny a příčiny. Poslední poznámka. Když jsem byl v kanceláři pana Broka, tak jsem řekl, že v současné době je migrace také obrovským problémem i pro eh, Červený kříž a Červený půlměsíc na, za posledních několik let jsme získali zkušenosti ve zmírňování negativních humanitárních následků eh, způsobených migrací. Na severoamerickém kontinentu jsme vybudovali migrační stanice společně s Mexickým a americkým Červeným křížem, abychom pomohli těm ilegálům, kteří jsou navraceni a abychom se zabývali otázkou zdravotnické, zdravotnické péče ostatních. To nevyřeší problém migrace, ale máme zájem a snažíme se zmobilizovat Červený kříž a Červený půlměsíc eh, kolem eh, Středozemního moře. Dnes v San Marínu začíná konference našich organizací na toto téma a chtěli bychom eh, vyzvat národní společnosti, a snažit se o práci alespoň humanitární ke zmírnění negativních dopadů té situace. A to poslední, co chci říci za naši eh, organizaci, je následující. My i nadále budeme pracovat pracovat tedy v oblastech, kde dochází k násilí, budeme se snažit pomáhat jeho obětem, budeme se tak dostávat i na blízku, eh, na blízku pachatelů. Když jsem byl v zasažených oblastech, tak je to právě naše aktivita, která se nedostatečně snaží pomoci stabilizovat situaci lidí, kteří museli odejít ze své eh, země, kteří byli přinuceni překročit hranice, ale můžeme se snažit je přesvědčit alespoň, aby zůstali v tom svém regionu, pakliže bude dodávána v nějaké rozumné míře humanitární pomoc. Tolik tedy jenom stručně několik bodů a informací, o něž bych se s vámi rád podělil a s velikým zájmem vyslechnu vaše poznámky, vaše otázky. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. A nyní dám slovo panu Lajrajnenovi, který je místo předsedou výboru DEVE. Takže prosím, má slovo. Dnes tady společně zasedáme totiž právě s výborem DEVE a proto vám dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu Maurerovi za vynikající prezentaci jsem přesvědčen, že ve výboru pro rozvoj všichni vítáme to, že jste tady vyjádřil svá přání ohledně toho, co by v budoucnu se mělo vykonat. Bylo to velice relevantní připomínky. A já k tomu stručně osobně přispěji tím, že dnes tady rozšířím článek, který se zabývá právě humanitární krizi v oblasti Středozemního moře. Myslím si, že právě tam bychom měli spolupracovat s OSN, s Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky, ale také samozřejmě s organizací Červeného kříže. Právě jsem dnes četl článek, je to včerejší vydání Financial Times a tam psali o problémech v Libii. A tam také zmínili práci Červeného kříže konkrétně. Zatím tedy eh, se tam nevykonalo toho mnoho, protože jsou tam obtížné podmínky. Nicméně já mám takovou představu, že bychom měli mít na jihu středozemní oblasti mít uprchlické tábory, kde by ti, kteří se chtějí dostat do Evropy, eh, kam by mohli přijít nejdříve. Například také eh, ti, kteří jsou zadrženi v Libii, by mohli být eh, posláni nejdříve do takovýchto uprchlických táborů, místo abychom je zavírali do vězení v Libii a tam bychom mohli efektivně kontrolovat severní hranici afrického kontinentu a také pochytat ty, kteří by jaksi mohli, eh, kteří se chtějí pokusit nelegálně přijet do Evropy. A ICRC by například potom mohlo eh, tam vybírat ty, kteří skutečně mají nárok na azyl a Evropská unie by v rámci svých vnitrostátních kvót mohla tady takové uprchlíky potom přijímat. Takový eh, můj osobní názor na vytváření povinných kvót pro eh, žadatele o azyl, kteří už jsou v Evropě, to není dobrý nápad, ale všechny členské státy EU by měly, být, měly mít kvótu pro uprchlický systém v rámci Mezinárodního výboru Červeného kříže a měly by přijímat takovéto uprchlíky. Já jsem tedy svůj text už poslal všem našim členům. Doufám, že si ho všichni prosím přečtete a budete ho moci podpořit. Pokud jde o práci výboru DEVE, tak tam bych chtěl pouze zmínit, že se zabýváme rozvojovou pomocí a politikou, ale také humanitárními záležitostmi. A právě kombinace těchto dvou záležitostí je nesmírně důležitá. Pokud jde o humanitární otázky, tak v tuto chvíli se soustředíme na přípravu úplně prvního celosvětového samitu pro humanitární věci, po kterém volá generální tajemník. A tento světový humanitární summit se bude konat v květnu příštího roku v Istanbulu tam se budeme snažit přizpůsobit humanitární systém právě tomu nově rychle se vyvíjejícímu prostředí krizí, tak aby celý systém fungoval efektivněji. A právě principy mezinárodního hnutí Červeného kříže a půlměsíce jsou velice v souladu s evropskými přístupy EU, eh, pokud jde o nezávislost, nestranost a univerzalitu pomoci. A v rámci přípravy na tento celosvětový summit se na, náš výbor zasadí o e, nějaký hmatatelný výsledek e, tohoto summitu. Pane Maurere, ještě jednou bych vám chtěl poděkovat za vaši vynikající prezentaci a v tuto chvíli už tady vám dám prostor na to, abyste si mohl vyslechnout naše názory a stanoviska. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající Eh, vážený pane prezidente, já počkám chvilku, až si vezmete sluchátka. V roce 1993 vrcholil hladomor v Somálsku. Já jsem měl možnost tam jako humanitární pracovník eh, pracovat a viděl jsem, jak pracuje ICRC. Byla to nejúspěšnější a největší operace Mezinárodního červeného kříže od doby druhé světové války. A já mám konečně po letech možnost poděkovat tomu, kdo ICRC tady před námi představuje. Děkuji vám mnohokrát. A je s tím spojena ještě jedna otázka. Ten hladomor potlačili v podstatě dobrovolníci. To byli ti 20-letí kluci a holky, kteří přiváželi eh, olej, rýži a sůl a vařili v barelech jídlo pro hladovějící. Moje otázka zní, jak se dnes Mezinárodní červený kříž ICRC opírá o práci dobrovolníků? Děkuji za odpověď. Herzlichen Dank, Herr Lietz. Děkuji, pan Líc. Děkuji vám, pane Maurere, za vaši prezentaci. Jak jste už naznačil, tak jedna z otázek, které, chtěl položit politikům, je taková, na kterou bych mohl odpovědět. A sice, vy jste říkal, že priorita humanitární pomoci a rozvoje by měla být přehodnocena v některých oblastech. Máte na mysli eh, nějakou oblast, kde si myslíte, že evropská pomoc by mohla být vynaložena lépe, eh, ať tak či onak? Eh, napadá vás nějaký příklad z posledních let? To by bylo velice užitečné pro práci našeho výboru. A také, kdybyste prohloubil sdělil, eh, co myslíte těmi dalšími velkými finančními hráči, tak abychom to mohli zohlednit, až budeme vést dialog s dalšími parlamentními skupinami nebo mezinárodními institucemi. Děkuji. Děkuji, paní Wortmans. Děkuji, já počkám, až si nasadíte sluchátka. Děkuji, pane předsedo. E, nejprve bych chtěla poděkovat e, předsedovi e, ICRC, Eh, jak jemu osobně, tak všem dobrovolníkům, eh, kteří pracují v nesmírně těžkých podmínkách přímo v terénu. Eh, mám velikou radost, že jste dnes v našem výboru a že můžeme složit hold vaší práci, kterou provádíte ve velice těžkých podmínkách. Já vím, že lidé i umírají při konání této služby a e, jim bych chtěla vzdát zvláštní myšlenku dnes. Když se podíváme na vaši webovou stránku, tak mě tam zaráží vaše neutralita. E, já si myslím, že se to všichni uvědomujeme, ale já jsem byla v konfliktních zónách několikrát a mě by zajímalo, jak to děláte, protože to je podle mě ze všeho nejtěžší, tedy respektovat princip neutrality v konfliktních situacích. E, já si dovedu představit, že někdy vidíte agresory přímo v akci a přesto s nimi musíte jednat jednat úctivě a s respektem. Mohl byste se tedy vyjádřit k tomuto? A dále eh, chtěla bych navázat na jednu z těch otázek, kterou jste položil vy nám. Když uvažujeme o humanitární pomoci versus eh, rozvojové spolupráci, tak eh, mě vždycky zaráží jedna věc. Já jsem vždycky pro eh, kvalitní rozvojovou spolupráci a kvalitní rozvojovou pomoc eh, poskytovanou oblastem, které to potřebují. Nicméně vy pracujete přímo v těch konfliktních oblastech a někdy je velice těžké fungovat s nástroji tradiční rozvojové pomoci a, spolupracovat s organizacemi občanské společnosti. To by se, tyto dvě strany mince by se ale měly vzájemně doplňovat. A e, vy jste, vy jste se zeptal, zda je potřeba to přehodnotit. A já bych se chtěla zeptat naopak vás. Mohl byste vy nám něco doporučit jako podnět do této debaty? Děkuji, pan Buchner. Děkuji vám za vaše pre, vaši prezentaci, která byla velice zajímavá. Mě zajímají eh, ty uprchlické tábory, o kterých jste hovořil. Na jedné straně eh, už existují tyto uprchlické tábory na eh, Blízkém východě, které Eh, trpí finančními i dalšími problémy. Neboli lidé, které, kteří v těchto táborech jsou, mají všechno jen nepřiměřený život. Eh, za druhé, eh, mohl byste prosím podrobněji rozvést tu vaši nabídku, tu myšlenku uprchlických táborů v severní Africe? Děkuji. Pan Kava. Pan Carver. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že těžko v našem sále je někdo, kdo opravdu dosa- dohlédne na rozsah vaší práce. Je to eh, neuvěřitelné. Já musím říct, že mě konkrétně zajímá situace kolem Perského zálivu z obou stran. Sledoval a sleduji otázku eh, v eh, Málsku a také v Jižním Jemenu. Příští týden tady bude delegace. Chtěl bych vědět, jak jak to vypadá s přítomností Červeného kříže eh, v Jemenu eh, na území země a eh, jak to vypadá s, jeho, s uprchlíky z jižního Jemenu, protože ty údajně velice trpí a nedostává se jim té nejzákladnější pomoci. Děkuji. Sulica. Hvala vam bych se i zachválit zahvaliti gospodinu Maureru. I já bych a ráda poděkovala panu Maurerovi. Nabídl zde velmi zajímavý úvod a já chci také vzdát hold práci Červeného kříže. Já jsem za svůj život měla mnohokrát příležitost být, pobít na území bývalé Jugoslávie a sledovat tam práci Červeného kříže. A tam skutečně eh, velmi tvrdě Červený kříž pracoval. Vy jste hovořil o oblastech, které dříve zažívaly eh, pouze krize, ale a bývaly to ojedinělé konflikty, teď to jsou závažné války. Vyslechli jsme vaši výzvu, abychom se zapojili my jako politikové a snažili se pomoci, ale abychom zároveň také respektovali eh, neutralitu. To je chválihodné. A teď otázka. Hovořil jste o velkých katastrofách, jako jsou záplavy a tak dále, které eh, má Chorvatsko také nedávno za sebou, podobně jako sousední země. I zde sehrál Mezinárodní červený kříž velikou úlohou. Bez jeho pomoci bychom bývali těžko eh, vybředli. A teď k otázce. Vy se spoleháte hlavně na pomoc dobrovolníků. Jste toho názoru, že velký počet nezaměstnaných v Evropě by také mohl přiložit ruku k dílu. Bylo by možné zapojit i mladé lidi do vaší práce, aby třeba, když hledají práci, eh, vám pomáhali a aby se dostali trošku blíž tedy k realitě světa, když hledají práci. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Ano, pane Maurere, i já vám chci srdečně poděkovat za uh, váš úvod. Už 20 let uh, eh, zpracuji uh, eh, s, s červeným půlměsícem v pásmu Gazy a uh, ta spolupráce je velice dobrá. Mám dvě otázky a jednu poznámku. První otázka. Co se týče humanitárních sil, to je důležitý vývoj, který by mohl na pomoci řešit závažné situace, když je to zapotřebí. Ku příkladu během prvních 24 hodin, když dojde k humanitární krizi nebo vypukne nějaká přírodní katastrofa. Tam je potřeba, aby zasáhl Červený kříž. A druhá otázka se týká neutrality. Zcela zřejmě je to tak, že při humanitární pomoci je potřeba zůstat zcela neutrální a není možné někomu pomoc odepřít, ale to se nesmí tedy rozšiřovat eh, tak daleko, že, by, že bychom třeba odmítali vyslechnout příslušné svědky o tom, jak s nimi bylo z obou stran zacházeno. To je také důležité. A ještě další věc. Eh, rozvojová práce není úlohou Červeného kříže, to je potřeba přenechat jiným organizacím. Myslím, že Červený kříž má důležitou, eh, důležitější práci než rozvojovou pomoc, ne že by rozvojová pomoc nebyla důležitá, ale víte, co tím myslím. Děkuji. Pane předsedo. Thanks a lot for numerous questions. Děkuji mnohokrát za celou řadu otázek. ICRC má 14 tisíc zaměstnanců a když pracujeme přímo v terénu, tak spolupracujeme ještě i s vnitrostátními organizacemi a společností, které mobilizují dobrovolníky. A ti tedy pracují v úzké spolupráci s ICRC. To znamená, že v závislosti na kontextu v konkrétní zemi potom máme různý poměr mezi profesionálními zaměstnanci, dobrovolníky, a zástupci místní společnosti, která jak se reaguje na krizi. A společně s nimi se tedy my v ICRC snažíme udělat co nejvíce proto, abychom mohli podpořit tu místní společnost a kter- abychom vyplnili tyto ty funkce, které nemůže vykonávat samotná ta místní společnost, protože k tomu potřebuje mezinárodní mandát a legitimitu. To znamená, že skutečně jde spíše o ty citlivější otázky, mm, jednání s ozbrojenými skupinami a tak dále, to je spíše náš úkol. Zatímco pokud jde o e, přímo distribuci pomoci, tak ano, máme svoji, svoje logistiky, ale velice úzce spolupracujeme s dobrovolníky a zástupci místních společnosti. ICRC e, najímá cel, spoustu mladých lidí a vzhledem k tomu, že za posledních několik let narostly naše aktivity, tak jsme také uh, nabírali nové spolupracovníky. Nemáme nezbytně preferenci, eh, že bychom nabírali přednostně ty, kteří nemají práci, ale rozhodně nás zajímají eh, mladí lidé obecně. Pokud jde o rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc, tak tam si myslím, že se všichni shodneme na tom, že jde o dva různé nástroje, které mají dvě různé funkce. A moje dnešní otázka je tato. Po, zdá ta tradiční kategorie, které rozděluje pomoc na ty nejméně rozvinuté země, nízkopříjmové země a potom tedy na druhé straně střed, eh, země, které mají středně, eh, střední příjmy. Zda to stále odpovídá dnešní situaci, protože my máme tedy zdroje a epicentra konfliktu, která už mají jiné podmínky. Jde o to, že velice často jde o specifickou situaci. Lugansk, Doněck, Jordánsko, Libanon a sousední země Nigérie, tam nejde o tradiční rozvojovou pomoc a nejde ani o tradiční humanitární situace. Takže prosím, vytvořme nové nástroje, které nám umožní uh, prioritně směřovat peníze do takovýchto míst. Například v Nizozemsku vznikla, no, vznikl nový nástroj, který právě se zaměřuje na ty situace, které jsou mezi různými kategoriemi. Ty jsou stále více problematické, protože tam je právě zdroj migračních toků, jsou to veliká epicentra nestability ve světě, ale propadávají nám tím sítem, které zachytává jasně definované kategorie pro mezinárodní pomoc a spolupráci. Pokud jde o neutralitu, tak tam eh, k tomu řeknu následující. Myslím si, že bychom neměli být neutrální vy jste politici a tedy vy nemáte povinnost být neutrální. Myslím si, že já bych měl být neutrální. Nestranost a nezávislost jsou zásadní vodítka pro humanitární práci, tak abychom měli přístup do těch nejobtížnějších situací, a abychom tam skutečně mohli v takovýchto obtížných podmínkách fungovat. Nicméně já doufám, že politici podpoří neutralitu Mezinárodního eh, výboru Červeného kříže a celého hnutí. Nicméně vy jako politici legitimně můžete zastávat nějaké pozice a neměli byste eh, se tomu bránit. To znamená, že moje odpověď je zcela jasná. Neutralita, nestranost a nezávislost, to jsou naprosto zásadní hodnoty pro humanitární pomoc a ochranu. My k tomu školíme naš, našich 14 tisíc zaměstnanců každý den a měsíc. Učíme, aby k tomu byli citliví a aby věděli nejenom, jak se chovat, ale také, jak chtějí jak tedy to mají udělat, aby je ostatní vnímali jako neutrální, nestrané a nezávislé. A to, tyto hodnoty jsou naprosto zásadní pro to, aby nám otvíraly dveře, aby nám umožňovaly vyvíjet činnost v těchto nejobtížnějších podmínkách. Pokud my nebudeme neutrální, tak nebudeme moci dostat mezinárodní pomoc do oblastí, kde vládne Boko Haram či islámský stát, nebo možná i v oblasti Donbasu, Lugansku, Doněcku. My musíme být neutrální a musíme být vnímáni jako neutrální. Nicméně, jako politici si myslím, že vy musíte zajistit, abychom my měli prostor pro naši neutralitu. Nicméně nemusíte nezbytně být sami neutrální. Tomu bych já tedy dal přednost. Tímto způsobem bych já zareagoval na tuto otázku. Nehovořil jsem o uprchlických táborech v oblasti Středozemního moře. Já jsem spíše chtěl říci, že ICRC se snaží dostat co nejblíže a reagovat co nejblíže místu, eh, kde tedy dochází k vysídlení. Z tohoto důvodu, tedy v tuto chvíli, stále víc, podnikáme stále více eh, aktivit v oblasti eh, jezera Čad, a v celém regionu Velkých jezer a tak dále. Snažíme se skutečně zareagovat hned na samém začátku, tak, abychom zabránili dalšímu vysidlování. A aby lidé dokázali najít živobytí jaksi v prostředí kulturním a společenském, ze kterého vlastně byli nuceni první řadě odejít. A je to obtížné, já to uznávám, protože to skutečně způsobuje napětí mezi hostitelskou komunitou a uprchlíky. Jordánsko a Libanon jsou plné těch, tohoto napětí a my musíme pomoci těmto zemím zmírnit tyto problémy a vyrovnat se s těmito velice důležitými otázkami. Dále, pokud jde o humanitární task force, gazu a e, rychlou reakci, tak ICRC za posledních deset let vytvořil a zdokonalil svůj mechanismus pro rychlé nasazení. A tento mechanismus v podstatě nám umožňuje okamžitě začít operaci v během 24 hodin eh, a to eh, se zapojením těch naprosto nezbytně důležitých eh, zaměstnanců. Takže 15 až 30 osob můžeme okamžitě během 24 hodin přesunout do jakéhokoliv místa na světě, jakmile tam dojde k nějaké humanitární katastrofě či přírodní katastrofě. A z tohoto důvodu, že jsme tedy rychlejší než ostatní, se velice často dostáváme na místa, kde právě například dojde eh, k přírodní katastrofě, protože se tam jsme schopni dostat dříve než ostatní. Pokud jde o Jemen, Jemen je ještě dalším příkladem země, kde činnost ICRC je jaksi aktivitou velice osamělou. OSN není eh, v Jemenu aktivní a pouze ICRC a Lékaři bez hranic jsou jediné dvě organizace, které v tuto chvíli fungují v Jemenu. To znamená, že veškeré eh, břemeno humanitární pomoci je na nás Umíte si asi představit v tuto chvíli, že je to velice obtížné, protože poskytování pomoci pro, vzhledem k tomu, že tam stále probíhají boje, je velice obtížné. Ale chci vás ujistit o tom, že v, i v tuto chvíli ICRC, myslím, že tam vede pátou či šestou největší operaci na světě, právě v Jemenu, a po celé zemi distribuujeme a poskytujeme humanitární pomoc, ačkoliv je to velice obtížné. Neznamená to, že všichni v každou chvíli mají přístup k humanitární pomoci, ale ukazuje to, že díky našemu dlouhodobému zapojení v Jemenu jsme schopni tam tuto pomoc poskytovat. Dovolte, abych ještě zmínil jednu věc, která je eh, v tomto smyslu velice důležitá. Na začátku, když humanitární pomoc a ta, ten koncept vznikl, vznikl jako uh, dočasná reakce na omezenou krizi. V dnešní době už ne, to není nějaká dočasní, dočasná re, reakce na uh, okamžitou krizi. V tuto chvíli už je to protahovaná, opakovaná krizová situace. A z toho důlež, důvodu je to tak obtížné téma, protože vzhledem k charakteru naší práce stá, se stále častěji stává, že na nějakém místě pracujeme dlouhodobě. V Afganistánu jsme 40 let, v Jemenu jsme 50 let, v Demokratické republice Kongo jsme několik desetiletí a nemůžeme jít pryč, nemůžeme se stáhnout, protože nikdo jiný jaksi za nás tu práci nepřevezme. Proto si myslím, že stojí za to se podívat na dnešní nastavení systému a zaměřit se na to, jaké jsou priority a jaké podle vás politiků by priority měly být. A je třeba se zabývat otázkou, zda prostředky, které dnes vynakládáme, jsou skutečně prostředky, které jsou směřovány do prioritních oblastí. A zda samozřejmě v jednotlivých členských státech a na jednotlivých ministerstvech máte celou řadu zkušeností a tam je možné se zamýšlet nad novými formáty, novými nástroji, jak se s těmito problémy vypořádat. V tuto chvíli si myslím, že je to z mé strany vše. Nějaké další dotazy? Není tomu tak? Možná ještě jedna připomínka, poznámka. Pane Maurere, vy jste, nejste politicky neutrální. Vy jste říkal uh, o Boko Haram a o Lugansku a Doněcku. To znamená, že a dává se to do srovnání, takže z toho vyplynulo, že separatisté z Luganska a Doněcka jsou horší než Boko Haram. Můžete se k tomu vyjádřit? My se zabýváme požadavky a potřebami lidí a naše priority se vztahují k lidem, eh, kteří trpí důsledky násilí. Eh, takže to, eh, co eh, tvoří neutralitu v humanitární perspektivě, je, že my se zabýváme těmito potřebami lidí v humanitární nouzi, nehledě na eh, režimy, ve kterých se nacházejí. My samozřejmě ne, spolupracujeme politicky ani s Boko Haram, ani s IS, ani s těmi, kteří vedou Luganska, Doněck. My se snažíme pomáhat lidem v jejich utrpení. To je definice humanitární pomoci. Potřebujeme k tomuto prostor. E, to je zapotřebí, protože tady jde o celou filozofii neutrality e, hnutí Červeného kříže. To znamená e, vytvořit prostor, v rámci kterého je možná humanitární pomoc a, ne, a nemůže to být pomoc, která by závisela na nějaké vládě či eh, vojenské eh, skupině, která má tu či onu politickou orientaci. A proto odmítáme myšlenku eh, dobrých či špatných obědí, obětí a dobré oběti by teda dejme tomu měli být oběťmi pod vládou těch, kteří jsou politicky přijatelnější. Ne, to my odmítáme a tak to vnímáme svou neutralitu. Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci a také za toto vysvětlení závěrem. Já si myslím, že to je právě ten důvod, proč Mezinárodní červený kříž už tolik let eh, může být vnímán tak, jak vnímán je eh, pro svou činnost. Tam, kde jsou lidé v tísni, tak se, v takovém případě se neptáte, odkud se vzalo to utrpení, jaký je jeho původ a na čí je kdo straně. A eh, to si myslím, že je velká zasluha vaší organizace. Ještě jednou děkuji za návštěvu a doufám, že zůstaneme v kontaktu. So. Dostáváme se nyní k bodu pořadu jednání číslo 5, což je debriefing z naší schůze delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou, která se konala ve Štrasburku 20. a 21. května. Chtěli bychom častěji dělat takovéto debriefingy, protože je podle mého názoru důležité abychom měli e, informace o tom, jak vypadá situace v těchto delegacích a aby to mohlo mít vliv na naší práci. E, kolega Tonino Picula je předsedou této delegace a já mu nyní udělím slovo. Děkuji, pane e, předsedo. Bosny Hercegovine prisustvovala je... Byla to 17. meziparlamentární schůze obou parlamentů a 14 poslanců Evropského parlamentu eh, se účastnilo této schůze, včetně zpravodaje pro Bosnu a Hercegovinu pana Predy. Eh, bosenská delegace byla tvořena šesti poslanci. U této příležitosti bych chtěl všem poděkovat za aktivní a konstruktivní spolupráci během této schůze. Eh, byl to eh, předseda eh, oddělení pro západní Balkán. Komise byla zastoupena zástupcem oddělení pro Bosnu a Hercegovinu, pak tam byl předseda kabinetu výboru pro evropské záležitosti za bosenskou stranu a já si myslím, že lepší účast ze strany vlády je něco, o co budeme usilovat při příštích schůzích v budoucnosti, tak, aby e, ten dialog a také odpovědi druhé strany se zlepšily. E, přesto musím s uspokojením konstatovat, takže prohlášením e, se bylo obohaceno o 24 pozměňovacích návrhů. Společné prohlášení eh, bylo potom jednoznačné a jasně uvádělo, že nemůžeme jít cestou změn již eh, definovaných a schválených stanovisek Evropského parlamentu. Delegace Bosny Hercegoviny se eh, potom post festum snažila členit nějaké připomínky do návrhu, který již byl mezi tím schválen, což jsem nedopustil. Myslím si, že to prohlášení nakonec je dobrým odrazem e, toho, co jsme vykonali a e, musím říct, že souhlasím s tím, co již bylo vícekrát řečeno v tom smyslu, že Bosna Hercegovina musí ještě zaznamenat e, další vývoj a pokrok a my musíme jít cestou, kterou jsme zvolili a sledovat celý ten trend moment eh, ty instituce, které byly v Bosně a Hercegovině ustaveny, musí eh, rozhodnutí akceptovat a jedině touto cestou eh, se může E, dojít ke e, změnám, které e, jsou nutné v tom smyslu, že zhruba polovina obyvatel země je to, toho názoru, že se země nikdy nestane členem Evropské unie. Takže je tady řada ekonomických a sociálních problémů, které je třeba řešit. Je třeba zlepšit stav justice a boje proti korupci, především v těch vyšších nižších patrech eh, eh, celé společnosti, vytvořit společnost otevřenější a bojovat proti všem formám diskriminace, zlepšit eh, stav vzdělovacích prostředků a také vzdělání především mladých je zapotřebí také postupně měnit politický systém, který je dost opotřebovaný. Statut delegace bude automaticky změněn vzhledem k tomu, že od 1. května, pardon, omlouvám se, od 1. června platí e, dohoda o přidružení s Bosnou Hercegovinou, což je e, vlastně stejný postup jako e, se všemi ostatními dohodami a smlouvami o přidružení v minulosti. A teď k technickému aspektu modifikace delegace. O tom budu hovořit poté, co bude přijato rozhodnutí na konferenci předsedů. Děkuji za pozornost. Paní Suisa. Děkuji. Já bych ráda poděkovala panu Piculovi za tuto zprávu. Nebudu opakovat to, co již zaznělo. Každopádně bych chtěla jenom dodat, že diskuze a dialog byly nesmírně konstruktivní. Byla to diskuze, která trvala dva dny. Zástupci Bosny Hercegoviny se zúčastnili aktivně. Souhlasím, že možná by bylo dobré lépe integrovat zástupce výkonné moci do tohoto dialogu. Je pravdou, že tady máme nový rozhodovací systém, takže jsme nemohli eh, měnit to, co již bylo na mimořádním zasedání ve Štrasburku přijato. Takže e, co se týče pokroku dosaženého v roce 2014 v Bosně Hercegovině, tak ten text byl velice dobrý. Přijali jsme také společné prohlášení, e, která je takovým, e, které je takovým pokračováním toho, co již bylo přijato. Všichni si přejeme pozitivní změny a jde o nový přístup k Bosně Hercegovině, což také bylo již zahájeno. A důležité je tady ještě zdůraznit, že první červen je datem, kdy začne, eh, kdy vstoupí v platnost eh, dohoda o přidružení a eh, postupně se věci začnou měnit. I postoje se mění v Bosně Hercegovině, lidé si uvědomují, že nemůžou zůstat na místě, že nemohou stagnovat a je pravdou, že v tuto chvíli si 50% občanů E, myslí, e, že se země nestane členem. Je to trochu překvapující, ale musíme se všichni pustit do práce a zajistit to, aby se v Bosně a Hercegovině začaly věci dít rychleji a aby se země stala jednou členem Unie. My o to také budeme usilovat. Nikdo další se o, další se o slovo nehlásí, takže já bych rád položil otázku. Je to tak, že dohoda z Daytonu byl vlastně jedinou eh, cestou, jak zabránit občanské válce. A eh, tak se tedy ta dohoda z Daytonu vyvinula a já se domnívám, že země, co se týče struktury a chování, teda těchto postupů se nemůže eh, stát členem Evropské unie. Zajímalo by mě, jestli během této diskuse jsme si vědomi toho, že to tak je. Myslím, že Bosna a Hercegovina jsou příkladem toho, že rozšíření je možné pouze, když ta příslušná země skutečně sama dělá pokroky. E, obnova e, státnosti v rámci té země, to je přece nezbytná e, podmínka a myslím si, že O tom je potřeba vážně debatovat a měli bychom si to také naléhavěji uvědomit, protože stát, který takovýmto způsobem je ochromen v jednání a zároveň, aby byl členem Evropské unie, to není přípustné. Když 50 obyvatel vlastně už ani tomu nevěří, tak není možné si říkat, že je to vina Evropské unie, ale je to eh, tedy eh, vina této země, která musí sama eh, se zpátky postavit na nohy. A zabránit situaci, kdyby v rámci etnických sporů, které se, kdy se etnické skupiny vzájemně tedy blokují a ochromují stát, který už vůbec není schopen eh, jednat. Pan Prát se hlasil. Pan Prát? Děkuji. Já mám několik otázek Ti, kteří jste se zabývali touto otázkou, možná odpovíte. Před několika lety bylo Turecko velice aktivní v Bosně a Hercegovině. Eh, bývalý eh, ministr zahraničních věcí Turecka řekl, že vlastně eh, každý druhý měsíc zajíždí do Bosny a Hercegoviny. V této fázi, jak byste popsali turecký vliv na Bosnu a Hercegovinu? Je tam Turecko stále ještě aktivní a co je výsledkem tureckých aktivit v Bosně? A druhá otázka, to se týká také Srbska. Jakou úlohu sehrává Srbsko v této fázi v Bosně, včetně eh, problémů eh, bosenských reform a bosenské spolupráce s Evropskou unii? Děkuji. Děkuji. Paní Tere Raus. Děkuji. Já musím říct, že ta orientace, eh, to, co jste eh, popsal, jako orientaci státu po eh, datonské dohodě, tak tady bych chtěla říct, že ta federace o třech zónách, kterou jsme se snažili eh, uskutečnit, to byl totální eh, propadák. Nic eh, z toho nebylo a situace je taková, jak jsme ji teď právě slyšeli popsánu. A existuje tady riziko, které vlastně už vůbec nesouvisí s nějakou politickou vůlí či nikoliv. A hovoří se o integraci této e, země do Evropské unie. Měli bychom se asi trochu poučit z toho, co se stalo, protože tady vlastně jdeme cestou e, využívání určitého modelu e, pro státu, který byl ještě jednou ukázán jako ne zcela dobrý. Paní kolegyně, nevím, o jaké zemi jste hovořila. To jsem nepochopil, říká předseda. Děkuji moc krát, pane předsedo. Já bych chtěl jenom říct jednu krátkou poznámku. Já jsem měl příležitost být v Daytonu před téměř 20 lety jako zpravodaj a dobře si vzpomínám, kolik nadějí bylo do této dohody vkládáno a e, také schromáždění v Paříži, e, kde došlo k e, podpisu tohoto dokumentu. Já mám velice dobré vztahy s oběma vysokými představiteli Wolfgangem Petričem a nyní Valentinem Inskem, kteří jsou oba z Rakouska a vzpomínám si velice dobře, že jsme neustále hovořili o tom, že je nejvyšší čas, aby tato země se postavila na vlastní nohy a nyní eh, uplynulo téměř 20 let eh, od té doby a já mám takový dojem, a není to jenom můj dojem, si myslím, ale eh, možná i další by se pod to mohli podepsat, že se nestalo téměř nic, že se stalo příliš málo. A já se ptám, do jaké míry je to těmi vysokými představiteli, kteří se zabývají touto problematikou, že nastal tak malý pokrok nebo že měli příliš málo možností přispět k reformám této země nebo pomoci této zemi k tomu, aby se zreformovala a aby měla nějakou reálnou vyhlídku na přístup k Evropské unii. Děkuji. Děkuji. Pan Picula. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tyto dotazy. Chtěl bych odpovědět eh, větou, která tvoří vlastně takový společný jmenovatel pro všechny, kteří se zajímají o toto téma. Bosna Hercegovina je otevřeným dilematem eh, nejenom pro regionální politiku, ale pro Evropu jako celek. Jakým způsobem vytvořit ty nutné změny. Já naprosto souhlasím s předsedou Brokem, který říká, že by bylo dobré, aby ty změny byly výsledkem vnitřního koncensu a ne něčím, co by bylo vnuceno zemi zvnějšku. Bylo by dobré, kdyby ty změny vyplynuly z určité dohody těch klíčových politických hráčů, na základě vzešlých z parlamentních voleb. Ale já jsem přesvědčeným pesimistou, co se týče e, že toho, že by něco takového bylo brzy možné. A teď k tureckému vlivu v Bosně Hercegovině. Tady je taková zajímavá souvislost. E, den, kdy jsme pořádali naše jednání ve Štrasburku, tak e, byl prezident, prezident Erdogan právě v Bosně Hercegovině na na návštěvě, takže ten zájem Turecka je tam jasný a nemusí být to nutně vnímáno negativně. jsem přesvědčen, že pokud se Evropské unii nepodaří rozšířit svůj vliv a e, uplatňovat své normy, no, tak to otevírá e, pole pro další, e, dejme tomu tradičnější, e, či e, další síly, které tady mají tradiční zájem o tuto oblast. A ještě k Daytonským dohodám. Já jsem tento dokument komentoval už před mnoha lety a říkal jsem, že to je dobrý text eh, k uzavření příměří, nicméně velmi špatný nástroj na, eh, k vytvoření nějakého eh, průchodného multietnického státu který by měl budoucnost. A my ty nedostatky cítíme vlastně v průběhu všech těch let. E, dohoda z Daytonu, tak jak to vnímám já, nejde e, směrem k zájmům všech e, těch, kteří, dejme tomu, mají v Bosně Hercegovině v tuto chvíli docela slušný život. A jsou tady nepochybně určité nedostatky. Pan Insko byl v parlamentu před zhruba měsícem a půl a já jsem tak trochu Eh, namítal, že tady eh, máme před sebou někoho, kdo je prakticky tak mocný jako prezident Putin. Proč? Eh, protože má prostě určité pravomoci, pravomoci, které mu umožňují, aby odstranil z politického života lidi, politiky, kteří jsou v rozporu, jednají v rozporu s tím, co je pro Bosnu Hercegovinu dobré. Ovšem tyto tradiční pravomoce eh, už nejsou uplatňovány celou řadu let a je teď třeba vidět, zdali nový přístup Evropské unie směrem k Bosně Hercegovině přinese eh, ovoce. Myslím, že bychom eh, se měli ve svých výhledech a nadějích pohybovat v rámci tohoto roku 2015. Uvidíme, zdali se něco podaří realizovat realizovat do, roku, do konce roku a pokud ne, tak uvidíme dál. Takže po důkladných přípravách na svůj příspěvek se objevil i pan Preda, který jakožto zpravodaj nám ještě může říct několik slov. Já se omlouvám, pane předsedo, byl jsem ovšem v jiném zasedání eh, výboru AFKO, bylo to zasedání stínových zpravodajů já chci říct, že to jednání v minulém týdnu ve Štrasburku, 17. zasedání eh, společného výboru s Bosnou Hercegovinou eh, bylo jednáním, kde jsem byl tolerován jako zpravodaj, nejsem členem delegace. Eh, byla to velmi dobrá schůzka. Musím říct, že tam byli přítomni Eh, zástupci parlamentu Bosny Hercegoviny z různých politických stran a eh, byla to také příležitost eh, napsat vyslovit eh, v tom pravém slova smyslu naše stanovisko, stanovisko v Evropském parlamentu a také vyslechnout eh, stanovisko eh, kolegů z parlamentu Bosny Hercegoviny, které zajímají věci v Evropském parlamentu. My jsme opravdu obšírně vysvětlovali, jak to tady všechno funguje. Musím říct, že to byla jednání poměrně Eh, dost eh, nabitá eh, tematicky, námětově, obsahově, nebylo tam, nedocházelo k tomu, co vnímáme na takovýchto schůzích obvykle, kdy zní dost kritické hlasy. Tady to bylo spíš takové vysvětlování, jak věci fungují a tak dále. A myslím, že to prohlášení, které bylo v závěru přijato a skutečnost, že, byla přijat, že bylo přijato jednomyslně a tak ještě byla také přijata ta zpráva v Dubnu, že to všechno dobře odráží stanoviska jedné i druhé strany. A Zároveň tam je tedy také zohledněn ten nový formát setkání a já jsem e, přesvědčen, že toto umožní e, jednání e, s kritičtějším duchu, živějším duchu než dříve. Děkuji všem a děkuji panu Piculovi za vynaložené úsilí které umožnilo, aby se to všechno ve Štrasburku tak dobře odehrálo. Herzlichen Dank. Děkuji. Teď máme 15 minut pauzu. Prezidentka Středoafrické republiky přijde brzy mezi nás. Zahajuji znovu naše zasedání. Ich eröffne die Sitzung. Já teď eh, otevírám naše zasedání k bodu 6. Jsem velice potěšen, že prezidentka Středoafrické republiky Paní Kateřina Samba Panca nás navštívila v doprovodu svého ministra zahraničních věcí a financí a paní ministrině pro ekonomiku a také ministrině pro sociální věci. Děkuji vám, že jste nás poctili svou návštěvou. My eh, s velikým zájmem sledujeme rozvoj vaší země a jsme rádi, že tedy došlo, eh, došlo k završení toho národního smíření v Bangui a, a blahopřejeme vám k tomuto úspěchu Středoafrické republiky. A zvláštní radost mám vzhledem k tomu, že podpis ozbrojených sil, tedy konečně se konal s, s vedením odzbrojení, demobilizace, demilitarizace a návrat bojových sil. Jsme potěšeni, že vlastně tady došlo k takovým známkám vývoje k míru a že vaše vláda tedy už má z cesty e, ty ozbrojené síly, které vás brzdily na cestě k mírovému vývoji. My jsme ochotni podpořit e, ty e, síly přechodného vedení přechodné vlády, paní prezidentko, a také vám chceme pomoci v realizaci všech těch reform. Evropský parlament velice bedlivě sleduje vývoj ve Středoafrické republice, zvláště eh, kolegové z podvýboru pro eh, bezpečnost a eh, kteří, kteří navštívili vaši zemi a také se zúčastní této schůzce, aby nás informovali o té bezpečnostní situaci podobně, eh, podobně také členové eh, výboru pro rozvoj. Takže bychom prosili, paní prezidentko, abyste nás informovala o situaci ve vaší zemi, abychom mohli pokračovat naší spolupráci, aby tak byly vytvořeny mírové předpoklady pro další rozvoj eh, ve vaší zemi. Máte slovo. Merci. Eh. Děkuji vám eh, velmi srdečně, pane předsedo, dámy a pánové. Vážené poslankyně, vážení poslanci, členové výboru pro zahraniční věci, dámy a pánové, eh, je to pro mě obrovská čest a je to také pro mě obrovský symbol, když se teď k vám obracím jako k zástupcům vysoké instituce, kterou je Evropský parlament. Dovolte mi nejprve, abych vám poděkovala. Abych vám, eh, abych vám poděkovala za všechny iniciativy, které jste uskutečnili eh, směrem k procesu míru, bezpečnosti, humanitární pomoci a eh, hospodářskému oživení ve Středoafrické republice. Eh, toto nasazení, které je neustále, je zároveň také eh, takovým důkazem solidarity, která je tak charakteristická pro evropské instituce, pro Evropu jako takovou, která se snaží nadále bránit všeobecné hodnoty a projevovat solidaritu. Dámy a pánové, tím, že jsem dnes naštívila eh, váš slavný výbor pro zahraniční věci, eh, přicházím jménem své země eh, se setkat s Evropou, s lidem, který představujete. Evropa je historickým partnerem, které Eh, a je to kontinent, který již celou eh, řadu desetiletí Afriku ve všech oblastech doprovází. Eh, dámy a pánové, za poslední tři roky moje země, Středoafrická republika, prošla těmi nejzávažnějšími krizi, krizemi své historie. Je to obecná nejistota, humanitární krize bezprecedentního rázu, hospodářský rozvoj zcela zastaven a lidská práva pošlapávána. To je situace, která vedla k zoufalství všech středoafričanů. Dámy a pánové, když jsem se dostala do čela v období přechodu, tak jako matka národa jsem se rozhodla nést odpovědnost za svůj národ a mobilizovat mezinárodní společenství kolem naší země. A tak eh, jsme eh, u OSN a u všech našich bilaterálních a multilaterálních partnerů plédovali za naši věc a podařilo se nám Středoafrickou republiku e, ustavit e, v samém ohnisku pozornosti na mezinárodní scéně a právě proto jsem také i v loňském roce osobně přijela do Bruselu, abych e, požádala o podporu naše evropské parlament, partnery, aby se také postavili za hospodářský rozvoj a především za mírový rozvoj naší země. Zdá se, že e, to neslo své ovoce, protože Evropská unie si uvědomila e, ty obrovské výzvy, kterým jsme čelili a čelíme a iniciovala e, celou řadu iniciativ na základě speciálního fondu, jehož cílem je přispět ke stabilizaci a obnově Středoafrické republiky. Evropská unie podpořila eh, proces eh, nového nastavení eh, institucí a etablovala znovu základní sociální služby a hospodářská subjekty. Eh, dámy a pánové, Středoafrická republika je zemí, které se daří mnohem lépe než dříve. Bezpečnostní situace se výrazně zlepšila, i když ještě zůstává poměrně citlivá. V Bangi se postupně etabluje pokojná atmosféra eura, podobně jako ve zbytku země. Co se týče humanitárního aspektu, z milionu těch, kteří ztratili domovy před rokem, je jich teď už pouze 450 tisíc. Je z toho vidět výrazný pokrok. V hospodářské oblasti je tomu tak, že jsme z růstu mínus minus 37 před rokem dospěli k mírnému reálnému růstu za rok 2014 ve výšce 1,6 a v roce 2015 to bude 4 až 5 Kromě toho e, postup našich finančních zdrojů je také pozitivní, e, víc jak 100 Dámy a pánové, e, je to zásluhou obrovské podpory Evropské unie. Jinak bychom ty, tyto věci eh, nikdy nedosáhly. Těchto cílů bychom eh, se, k těmto cílům bychom se nepřiblížili. Takže toto je také pro mě příležitost, abych vám poděkovala za veškeré úsilí, které jste eh, vyvinuli, abychom se dostali z krize. Z bezpečnostního hlediska mohu říct, že jste byli přítomní. Víc jak 5 milionů dolarů se podařilo zmobilizovat, aby mému mučednickému lidu bylo pomoci. Lidu, který byl E, přece jenom e, středem nejrůznějších hrozeb a násilí. A je to lid, e, který si dobře uvědomuje roli, kterou hrál Eufor v tomto procesu. A já bych tady chtěla vyzdvihnout pod, především tyto evropské vojáky, kteří tak přispěli k zajištění bezpečnosti města Bangi v období června 2014 až do období března 2015. Skláním se před mrtvými a zraněními eh, z EUFOR. EUFOR byl zcela exemplární pro středoevropskou, eh, středoafrickou republiku, bylo to jasné znamení když naši občané viděli každým dnem e, tyto e, vojáky, e, kteří vlastně pracovali pro mír, přestože pocházeli ze zemí, kde ještě před dvěma generacemi byla také válka. Evropa zůstává i nadále přítomná s radou EMAM, která podporuje reformy v naší zemi. V hospodářské oblasti jste také byli a jste přítomni. Pomohli jste finančními prostředky pro pro obnovení a oživení naší ekonomiky, která byla zcela na kolenou. I e, v politické oblasti jste byli a jste přítomní. Účastníte se v mezinárodní kontaktní skupině. E, byli a jste s námi, e, aby naše dcery a naši synové mohli najít řešení krize, aby byl znovu nastartován rozvoj a zmizela nenávist. Musím říct, že i uprostřed té krize jste nás nikdy neopustili a vaše neustálá přítomnost nás zahřívala u srdce, byla pro nás zdrojem radosti, eh, klidu a vyvolávala úsměv na tvářích našich dětí. Pomáhali jste našim nemocným, naše děti jste zásobovali školními pomůckami, našim sestrám a našim bratrům jste pomáhali v uprchlických táborech nalézat určitou míru důstojnosti. Vám, zástupcům Evropy, kteří jste zde schromážděni, bych ráda vyjádřila z hloubky svého srdce a zcela vážně obrovské díky a hluboké uznání středoafrického lidu. Dámy a pánové, je pravdou, že situace se zlepšila ve všech oblastech, ale nicméně hodně toho ještě zbývá vykonat. Středoafrická republika na vás všechny spoléhá, abyste podařilo ještě dále vyřešit problém zadlužení a aby se více nastartoval rozvoj. Moje země je odhodlána že e, přijde s inovativními mechanismy, které by zajistily transparentnost a skutečnou účinnost mezinárodní pomoci. Tato transparentnost a tato účinnost jsou potřebou, zcela zásadní potřebou našeho lidu, který již nikdy nebude souhlasit s takovými postupy, které vedly e, k téměř rozpadu státu. Dámy a pánové, Středoafrická republika musí otočit e, stránku ve své historii a začít psát novou kapitolu svých dějin. Musíme znovu vytvořit nový stát, musíme eh, ho vytvořit na základě paktu, eh, který bude spočívat na smíření mezi všemi středoafričany tak, aby jsme umožnili našemu lidu najít sociální soudržnost a společně vládnout, což byla ta síla, která eh, vlastně zapříčinovala naši jednotu, naší Eh, sílu a naší hrdost. Dámy a pánové, eh, od té doby, co jsem v čele eh, období přechodu, tak jsem z bezpečnosti, míru a e, nového e, ustavení ústavního pořádku svou prioritu. Bez toho bychom nemohli hovořit o novém e, nastartování našeho státu. Je proto zapotřebí opravdu důrazně odpovědět těm základním požadavkům našeho lidu, který žízní pro spravedlnosti, který chce být veden demokratickým způsobem na základě odpovědnosti a integrity těch, kteří třímají kormidlo státu státu. Po podepsání E, příměří a konce bojů v Brazavil jsme e, začali velmi úspěšně s konzultacemi ve všech prefekturách. E, je to proces, demokratický proces v, na té nejnižší úrovni, který umožnil odpovědět na očekávání občanů na všech úrovních. Právě jsme také zorganizovali velmi úspěšné od 4. do 11. května letošního roku fórum v Bangi, což bylo fórum, které umožnilo velice upřímný eh, rozhovor a rozbor situace všech se všemi nejrůznějšími eh, vojenskými uskupeními, eh, lidem jako takovým i vedoucími představiteli. A nebyli jsme zklamáni, protože prostřednictvím tohoto fóra jsme skutečně dokázali, že se nepřátelé včerejška mohou obejmout, že mohou začít přemýšlet o vytváření společných předpokladů pro budoucí e, nadějný vývoj, že tady může existovat naděje, že e, se budeme schopni e, z minulosti vyrovnat a žít společně při respektu základních svobod, spravedlnosti a demokratických principů, že tady bude boj proti beztrestnosti a že se bude země rozvíjet demokraticky. Hovořím o naději pro všechny středoafrické občany, o naději, že budou moci vzít svou osud do svých rukou a že si svobodně a demokraticky budou moci vybrat své představitele, kteří pak povedou celý stát. A v tomto směru samozřejmě i nadále potřebuji eh, multidimenzionální podporu Evropské unie, abychom eh, se mohli vy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 výzvami. Především eh, je to otázka 18 eh, milionů dolarů pro volby, pak je tady otázka 22 milionů dolarů, abychom eh, měli v pořádku rozpočet, pak je tady výzva bezpečnostní a je tady otázka odzbrojení a demobilizace, reintegrace a návratu našich občanů, kteří museli uprchnout za hranice. V tomto ohledu budeme potřebovat ještě 67 milionů dolarů. Eh, dámy a pánové, já eh, apeluji na všechny členské státy, které jsou zde zastoupeny, aby dostali a pokud možno ještě posílili své, eh, své úsilí, aby dostali svým závazkům tak, aby tady bylo možno hovořit o skutečném novém oživení, nastartování naší země ve všech oblastech. Já jsem přesvědčena, že Středoafrická republika opět vstane. Já já budu bojovat se všemi svými silami, aby po tomto přechodovém období jsme mohli hovořit o opravdu novém začátku eh, Středoafrické republiky, která bude stát pevně na vlastních nohou, bude nesmírně silná a hrdá. Bude to Středoafrická republika, jejíž synové a dcery budou mezi sebou smířeni a budou schopni autonomním způsobem zajistit svou vlastní budoucnost a své základní potřeby. Ať žije je přátelství a spolupráce mezi Středoafrickou republikou a Evropou. A děkuji vám všem za pozornost. Paní prezidentko, já vám velice děkuji eh, za vaše eh, osvětlující úvodní slov. Já, než eh, zahájím debatu, mám jednu otázku. Existují už nějaké jasné plány, co se týče harmonogramu eh, prezidentských a parlamentních voleb? Le processus électoral volební eh, proces eh, počítá s určitým časovým harmonogramem, podle programu celého přechodného období. Celé by to mělo tedy, celé to mělo být zahájeno v únoru 2015. Ovšem, když se blížil únor, tak jsme museli přiznat, že nejsme schopni volby materiálně zajistit a dohodli jsme se na prodloužení eh, tohoto období o dalších šest měsíců a v zásadě eh, se volby mají konat v červnu a červenci a nové orgány orgány by se měly ujmout moci v srpnu letošního roku a v tom smyslu jsme také definovali určitý rozpočet. Ovšem ke dnešku jsme, nám nepodařilo zajistit eh, ty nutné finanční prostředky tak, abychom volby mohli konat v předpokládaném datu a proto se fórum z Bangy rozhodlo, že mezinárodní společenství, které nás doprovází a také národní eh, orgán eh, pro volby a příslušné přechodné Eh, orgány se spojí a promyslí nové datum, eh, které by navrhly. Eh, v mé vlastní politické vizi si myslím, že bychom neměli jít nad rámec roku 2015. Jak středoafrický lid, tak další partneři nám nedoporučují, abychom nekonečně protahovali toto období přechodu. Já přicházím s jednání e, společenství e, středoafrických států, což je taková regionální e, instituce, která má také validovat ten náš časový harmonogram a tam bylo stanoveno, že by se volby měly konat nejpozději v prosinci letošního roku. To znamená, že až se vrátíme do Bangy, tak budeme hovořit tedy o tomto datu a od prosince 2015 zpětně stanovíme určitě jednotlivé jednotlivé lhuty pro jednotlivé kroky s volbami spojené. Takže asi tolik, pane předsedo. Děkuji, pan Koloko, za výbor pro, za výbor pro rozvoj. Paní předsedkyně, velice děkuji za váš eh, velmi vřelý projev a projev eh, mnoha významový. Já bych rád eh, poukázal na tři body, které jsou pro nás zvláště zajímavé, tedy pro výbor pro rozvoj. Humanitární potřeby, budoucí eh, spolupráci pro rozvoj se Středoafrickou republikou s Evropským fondem pro rozvoj a také otázku, která se týká Svěřenického fondu. A já bych rád připomněl kolegům, že více než polovina obyvatel Středoafrické republiky jsou pravděpodobně osoby, které potřebují humanitární pomoc. Znamená to, že více než 600 milionů amerických dolarů je proto třeba zmobilizovat podle eh, plánu strategické odezvy. Doposud ovšem pouze 11 této částky se podařilo zmobilizovat. Moje otázka na vás, tedy paní prezidentko, je následující. Do jaké míry jste optimistická, že se podaří uspokojit základní potřeby vašeho lidu? za situace, že vaše země zase vlastně poněkud unikla z pozornosti hlavních médií, což sebou zřejmě nese riziko, že se na vaši zemi zase zapomene. Ten druhý bod se týká svěřeneckého fondu Beku. Beku znamená naděje a ta naděje, když ten fond vznikl, se týkala toho, že by se k tomuto svěřeneckému fondu mohli přidat další partneři a zvýšit tak zdroje a zjednodušit koordinaci. Ptám se tedy, jak vy, paní prezidentko, vidíte situaci svěřeneckého fondu a do jaké míry splňuje naplňuje očekávání a jestli se našli i další dárci, kteří by byli ochotni přispět. A v neposlední řadě náš výbor bedlivě sleduje program 11. Evropského fondu pro rozvoj. Národní indikativní program pro Středoafrickou republiku se týká schválení tímto výborem v druhé polovině tohoto roku, takže debata s vaší vládou už by měla být v pokročilé fázi. Mohla byste nám říci, na jaká odvětví by se Evropská unie měla zaměřit ve fiskální spolupráci. Náš parlament se domnívá, že vzdělávání je nezbytné pro rozvoj a také e, další prioritou by v naší rozvojové spolupráci mělo být zdravotnictví. Podle nejnovějších e, údajů umrtnost e, dětí pod pět let je 129 z tisíce, což je dramaticky vysoké číslo. Pouhé, pouhých 10 žen má nějaké střední vzdělání a gramotnost e, obecně je pouze nějakých 56 Zajímalo by nás, jakým způsobem se vaše rada e, zabývá diskusí o programu, e, programu Fondu pro rozvoj. Děkuji, paní Fontiga. Hmm, sorry. Děkuji, omlouvám se, pane předsedo. Vaše excelence, paní prezidentko, já jménem Výboru pro bezpečnost a obranu bych vám chtěla poděkovat, vaše excelence, za to, že jste naši delegaci přivítali ve Středoafrické republice. My jsme vaše zemi navštívili v únoru letošního roku a musím říci, že to byla velice zajímavá, pozitivní a dojemná mise, když jsme k vám přijeli. Velice bych vám chtěla poděkovat a vaším prostřednictvím také poděkovat zástupcům veškerých úrovní státní zprávy, které jsme potkali, protože jsme se setkali se za, také za zástupci nevládních organizací. Všem těmto lidem bych vaším prostřednictvím chtěla poděkovat byli tam zástupci všech vyznání a chtěla bych jim poděkovat za eh, nesmírně vstřícný přístup k naší misi, za to, že nám poskytli veškeré informace. Jsme velice rádi, že celkové vnímání úspěchu mise EU ve Středoafrické republice bylo tak pozitivní jsme velice rádi, že, tato, že role, úloha této přemostovací mise, která měla předat eh, pravomoci minusce, tedy misi USA, že byla takto pozitivní. A jsem o to spokojenější, že jsem měla příležitost se tam setkat se eh, s, eh, polskými vojátky kteří také přispívali k zachování a stabilizaci míru ve Středoafrické republice, což jsou moji krajané. Tedy. Paní prezidentko, eh, když byla ukončena tato mise, konalo se fórum v Bangi a nejdůležitějším výsledkem tohoto fora bylo, eh, byl podpis tedy dohody o příměří a tuto dohodu podepsala většina bojujících skupin a především tedy to, že eh, se připojila i skupina Antibalaka, bylo nesmírně významným krokem. Mohla byste nám prosím říci více o tom, jaké další kroky je potřeba zavést, a to včetně finančních požadavků, aby tady bylo možné ve Středoafrické republice provést řádné volby. Děkuji. Thank you, Herr Preda. Děkuji, pan Preda. Merci infiniment. Děkuji srdečně, paní prezidentko, jménem frakce EPP eh, bych vás také chtěl srdečně přivítat a chtěl bych vyzdvihnout tu zásadní roli, kterou jste hrála ve stabilizaci situace ve vaší zemi. Zároveň bych vám chtěl popřát hodně odvahy a štěstí v těch nadcházejících měsících a letech. Mám s dovolením dva dotazy. Ten první je vlastně doplňkem Eh, k dotazu, který vám již položil pan předseda, na který jste již odpověděla ohledně eh, časového harmonogramu voleb. Mě by zajímalo na základě toho, co jste již upřesnila, eh, jak vy vnímáte, že by mohl volby eh, vypadat, že by měly vypadat? Co je podle vás nejlepším eh, řešením? Nejprve volby prezidentské a poté parlamentní, či naopak? To jsou, eh, to jsou rozhodnutí, která jsou vždy velice, velice diskutována v takovýchto obdobích krizí a přechodných obdobích. Takže to je jedna věc. A potom ještě něco k dohodě, která byla uzavřena v Bangi na základě dialogu ministra obrany a dalších ministrů. Já jsem si povšiml, že e, bylo rozhodnuto rovněž o tom, že bude integrována e, část těch e, milicí do armády, což je dost obvyklé. Mě by zajímalo, protože vy jste také zmínila velmi stručně e, ten rozpočet, e, který e, bude zapotřebí. Jak vnímáte velkou tu skupinu milice, milicionářů, kteří by mohli být integrováni do armády? A jelikož je to velice citlivá záležitost, máte i v tomto směru nějaké již představy o časovém harmonogramu? Děkuji za odpovědi. Mr. Panceri, Děkuji, pan Panceri. Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl poděkovat paní prezidentce za to, že jsem přišla. Myslím si, že jedním z cílů přechodové eh, vlády je zcela legitimní cíl a sice zavést v zemi vyvážený mírový proces, se zaměřením na rovnoměrný vývoj. Nicméně se zdá, že je zde ještě celá řada problémů, které je třeba vyřešit. A v celé řadě případů asi nebude možné je hned vyřešit, ale pouze třeba změnit jejich eh, dopad, protože stále ještě v SAR eh, přetrvává velké napětí mezi dvěma základními skupinami. Pokud jde o uprchlické tábory na severu země, myslím si, že jsou to jedny z největších uprchlických táborů. A já se vás chci zeptat na jednu věc. Vy jste hovořila poměrně podrobně o tom, že je, je třeba vytvořit novou úmluvu, nový pakt mezi Evropskou unii a SAR. To je zcela jistě věc, které se hlásíme i my. Potřebujeme větší závazky ze strany EU, ale vaše excelence, myslím si, že se shodneme na tom, že přechodná vláda také musí vykonat ještě více. Nejenom v tom smyslu, že musí zorganizovat nové volby, ale také se musí stát vůdcem celého mírového procesu, především pokud jde o zajištění potravin pro občany, ochrany a pomoci pro vysídlené. Já vím, že je to velice složitá situace, ale přesto bych vás poprosil o vaše vyjádření. No, Vážení kolegové, o slovo se přihlásilo ještě sedm poslanců a zbývá nám jenom 15 minut. Když teď, každému, když teď každý bude mluvit necelou jednu minutu, pak bude mít paní prezidentka necelých 10 minut na odpověď. Kdyby se někdo chtěl zříci svého slova, bylo by to lepší. Slovo má nyní pan Michel. Děkuji, pane předsedo. Jelikož mám jen těch 60 vteřin, tak budu optimalizovat velmi užitečně, jelikož jsem se zúčastnil jako zvláštní pověřenec v eh, Bangi toho fóra usmíření, tak bych chtěl bez, před těmito poslanci a poslankyněmi eh, sdělit, že to byl zásadní úspěch, hlavně díky talentu, nasazení a kvality paní prezidentky. To je třeba, aby tady zaznělo. Takže ona si opravdu zaslouží naší podporu a já bych eh, byl rád, kdyby tento parlament byl takovou ozvučnou deskou vůči všem Eh, dárcům, aby se tito dárci zhostili svých slibů a svých závazků, protože to je tak velká a nebezpečná výzva, která stojí před eh, Středoafrickou republikou, jak si jen dovedeme představit. Ten plán je excelentní, plán paní prezidentky, ale je zapotřebí finančních prostředků, aby se mohl realizovat. Jak eh, u takto paralizované země vlastně zajistit finance, aby se mohlo bojovat proti beztrestnosti, aby se mohly financovat všechny ty ozdravné projekty, které by nastartovaly oblasti jako školství, zdravotnictví, eh, objektivní administrativu, státní zprávu, eh, soudnictví a tak dále. Takže já si myslím, že my bychom tento vývoj měli sledovat velmi bedlivě, pečlivě a zblízka a abychom permanentně byli eh, přítomni u našich vlád, aby tyto věci byly eh, mobilizovány, ty prostředky byly mobilizovány. Já budu hovořit švédsky, aby to bylo rychlejší. Eh, já jsem také byla jedna z těch, kterým se dostalo té výsady eh, cestovat do Středoafrické republiky, mimo jiné s paní Fotigou a dalšími. A bylo velice důležité, že jsme tam mohli být a souhlasím s tím, co už říkala paní Fotiga. Já bych se chtěla zeptat na tu eh, na ty obavy z toho, že skončí eh, úkol EUFOR a převezme ho Minuska. Přitom eh, Minuska vůbec nemá žádné obavy z toho, že tento úkol zvládne. Jak vidíte tu situaci dnes? Jednu věc jste ale řekla, paní prezidentko, během naší schůze, a to jsou ty porézní nebo propustné hranice, zejména na severozápadě a ilegální obchod se zbraněmi který tam probíhá v poměrně velkém měřítku. Jakým způsobem zvládáte tuto situaci? A potom třetí otázka se týká toho, že tady na západě e, se často zveřejňují obrázky z konfliktu ve Středoafrické republice a často se to označuje za konflikt mezi náboženstvími, ale já jsem z toho takový dojem vůbec neměla přímo na místě v centrální, e, ve, střední, ve Středoafrické republice. Takže mohla byste se zmínit také o tomto, paní prezidentko? Děkuji. Děkuji, pan Gáler. Děkuji. Já navážu přímo na otázku paní Sebajos proběhly určité konflikty, kde byly dělící čáry podle náboženství a myslíte si, že ti náboženští vůdci, kteří volají po míru, jsou příspěvkem nebo mohou přispět k vašemu procesu usmíření? A další otázka. Reforma bezpečnostního sektoru eh, už tu byla zmíněna, tedy to, že milice mají být integrovány do stávající armády. A považujete eh, za Eh, považovala byste za užitečné také poradce nebo experty z EU eh, nebo z Africké unie, kteří také mají eh, zkušenosti z různých zemí? Děkuji, pan Parňo. Ano, Pane předsedo, vážená paní prezidentko, vidím vás zde velic, s velikou radostí. Já jsem s vámi, s paní Fotigou, eh, Sebalos a dalšími eh, byl přítomen na tom jednání v únoru. Nechci se vracet k tomu, co již kolegové řekli. Musím ovšem říct, že jsme měli velmi silný dojem nejenom ze síly vaší osobnosti, eh, velký dojem z toho, jak si vedete v tom procesu obnovy a smíření Eh, dvě otázky, paní prezidentko. Armáda. Bylo řečeno, že právě armáda je jedním z S toho procesu obnovy, která umožní eh, znovu eh, dospět k stabilitě. Ovšem tady jde o to, že celá řada těchto milicí a těchto ozbrojených skupin proti sobě vystupovalo. Jak vidíte šance, že se tady ustaví společná nová armáda? A teď k fóru Bangi. Amnesty International tvrdí, že text nehovoří či nezajišťuje konec beztrestnosti některých vedoucích představitelů, bývalých vedoucích představitelů země, kteří uprchli do ciziny. To je téma, které není úplně vedlejší v tom procesu smíření, který si tolik přejete, paní prezidentko. Děkuji, pan Tenok. Paní prezidentko, já bych vám chtěl pogratulovat jménem frakce ECR eh, e k vaší funkci prozatímní prezidentky a k tomu, že jste první žena, eh, která je hlavou Středoafrické republiky. Já mám dvě otázky. Eh, za prvé k otázce mírového usmíření, ukončení beztrestnosti a nespravedlnosti. Věříte tomu, že tyto, ty, ty procesy nebo slyšení budou moci být organizovány přímo ve Středoafrické republice? Pokud jde o pana Dodžotiu a vedoucího eh, Antibalaka, myslíte si, že tito lidé mohou být odsouzeni, anebo bude zapotřebí udílet milosti aby ti, kdo chtějí válku a ti, posla, a, a ti povstalci mohli zasednout k společnému stolu a e, za, založit vlastně no, novou středoafrickou republiku. Další věc. E, ISIS se objevuje v Libii a dalších částech Afriky. Máte problém s džihadisty a s islámským státem, který by jaksi e, nabíral bojovníky ve středoafrické republice, posílali do Iráku a Sýrie. A dále zmínila jste Eh, subregionální organizaci ECAS, tak některé tyto subregionální organizace mají vlastní lidskoprávní soudy. Myslíte si, že vám budou moci eh, pomoci eh, s Africkou unii ve vznášení obžalob a stavění vyníků před spravedlnost? Děkuji, paní Lezing. Děkuji. Já e, přijdu rovnou ke své otázce a chtěla bych navázat na to, co říkali mý předřečníci. I mně jde o, to, o pozadí toho konfliktu, nebo těch konfliktů. Biskup z Bangui e, řekl, že to nemůže být žádný náboženský konflikt. Říká, že je to mnohem více politicko-vojenský konflikt, ve kterém jde o moc a ve kterém jde o peníze. A e, já bych se chtěla zeptat, Zda mi můžete odpovědět na to, v čem spočívají příčiny toho vojensko-politického a ekonomického konfliktu. A jestli by, mohli, jestli by mohla tato země těžit ze zahraničních investic. A e, dále, e, e, Eh, Amnesty International zdůrazňuje nejen zločiny proti lidskosti ze strany eh, Antibalaku a ex ale také ze strany jednotek Africké unie. Eh, můžete to potvrdit a jak probíhá vyšetřování do tohoto případu, což je také velice důležité pro budoucí proces usmíření. Pan Bašír. Pan Bašír, v neposlední řadě. I too would like to, uh... I já bych rád poděkoval paní prezidence za to, že přišla a není dost času, tedy hned otázka. Moje otázka tedy zní právě jak zaznělo, kdyby šlo o otázku spíše peněz a moc, moci než o náboženské náboženský konflikt, jak to, že tolik muslimů tedy přišlo o život eh, v rukou militantů. A co se týče vnitřního vysídlení, jaká opatření učiníte, aby se lidé mohli vrátit do svých domovů? A co se týče zničených mešit, jak ty budou znovu vybudovány, protože jestliže souhlasíte, že dobrá mozaika lidí, kteří žijí společně, je nejlepším vzorem, vzorcem pro, eh, pro zemi, která eh, se má zbavit eh, etnických konfliktů, je tedy tato, co řeknete, paní prezidentko. Merci, le... Děkuji, pane předsedo. vidím e, v těch otázkách, e, že máte skutečný zájem o situaci v mé zemi. E, ty vaše obavy jsou různorodé, týkají se jak humanitární situace, tak bezpečnostní situace, tak situace politické a především boje proti beztrestnosti. Já bych schromáždila ty své odpovědi do několika skupin, abych nemusela odpovídat jednotlivě. Eh, nejprve k těm prioritním otázkám, eh, tak jak jsme o nich hovořili v souvislosti s fondem Beku. Tady se jedná především o humanitární oblast a eh, to, co nazýváme takovými těmi doprovodnými projekty na podporu občanů E, ty základní služby, to je naše největší starost. Ve fondu Beku e, jsou projekty, které se vztahují především ke vzdělání, zdravotnictví, e, podnikání žen, ekonomického rozvoje a sociálního rozvoje. Teď k občanům, k lidem. Myslím, že to byl první řečník, který řekl, že víc jak polovina středoafrických občanů potřebuje ještě humanitární pomoc a jak se z tohohle chceme dostat. No to je právě důvod mé přítomnosti zde mezi vámi, zde v Bruselu. My jsme prostě identifikovali určité eh, potřeby. Eh, naše veřejnost má obrovská očekávání, naše vlastní potřeby, naše vlastní možnosti nám neumožňují se e, s těmito potřebami vypořádat a proto jsme zde v Evropě, která nás vždycky doprovázela e, a říkáme, máme tady určité prostředky v tom fondu, v svěřeneckém fondu Beku, ale potřebujeme ještě další prostředky ze strany dalších evropských e, zemí a ještě z dalších států mimo evropských, protože někteří přispěvatelé jsou z dalších kontinentů kontinentu, takže proto jsme zde a doufáme, že evropská intervence se neomezí na nějaká oznámení o určitých záměrech, ale že se přetaví v konkrétní závazky eh, poskytnout finanční prostředky eh, pro naše eh, potřeby. Takže to je tady naše hlavní Eh, důvod naší přítomnosti. Jistě, my víme dobře, v jaké dramatické situaci žijí naši spoluobčané. Víme, jak vysoká je naše umrtnost, um, dětská umrtnost, eh, kojenecká umrtnost. Proto jsme tady, proto jsme tady, abychom žádali eh, ty, kteří nám, dejme tomu, budou chtít pomoc, zdali by nám nepomohli vyřešit humanitární, zdravotní, vzdělanostní a další problémy. A teď ještě Eh, k účasti eh, CNT. Samozřejmě, eh, že jsou to právě ty přechodné orgány, které se angažují eh, v, tom, v těch nejrůznějších iniciativách. To není nějaká izolovaná vize paní Samba Panzo. Já jsem, dejme tomu, určitým motorem, ale zavazuji k těmto krokům všechny ty přechodné, přechodové instituce, tak, abychom se všichni dívali jedním směrem. A tak jsme právě dospěli k těm lidovým konzultacím, lidé vyjádřili své potřeby, svá očekávání, tak jsme dospěli k fóru v Bangi. Společně jsme se podívali eh, na to, co se stalo, podívali jsme se zpátky, řekli jsme si, že už to nechceme a začali jsme se obracet do budoucnosti a říkat si, co je třeba udělat, abychom se z toho dostali společně. Po fóru v Bangi se nějakým zázrakem všechny problémy najednou nestratí, nevymizí. Ty problémy jsou stále zde, ale my se musíme pokoušet je e, z, buď zmenšovat, anebo přímo e, řešit. Když říkám, že se Středoafrické republice daří lépe, e, tak vlastně je to proto, že my se odpichujeme od víc jak od dna. Měli jsme minus 37% růstu, dovedete si to představit, teď jsme u 1,6 a jdeme směrem ke 4%, pokud bychom měli měli být optimisty, tak bychom řekli, ano, je nám lépe, byli jsme eh, skutečně v propasti, teď eh, jsme na tom lépe, můžeme dýchat ale ty problémy nezmizely, eh, ty sociální problémy nevymizely, hospodářské problémy nevymizely, jenom prostě máme teď vůli se z toho vyhrabat. Takže abych odpověděla jedním i druhým, mohu říct asi tolik. A pro ty další, co se týče těch dalších etap, Právě eh, hovořím o těchto věcech, vlastně celý den hovořím o těch budoucích etapách. Před rokem, když jsem přijela, tak jsem hovořila o prioritách. Eh, šlo o rozpočtovou pomoc, eh, šlo o podporu volebního procesu, šlo o podporu občanů na té nejnižší úrovni. My jsme své potřeby definovali společně, E, s OSN, hovořili jsme o identifikaci všech humanitárních potřeb tehdy a o e, rok později musím konstatovat, že jsme nedostali ty finanční prostředky, které nám byly slíbeny. Celá řada států a jednotlivců nám řekla, my vám pomůžeme, ale nedošlo k tomu. A proto jsem zde znovu, abych připomněla tyto závazky a řekla, že teď už potřebujeme konkrétní výsledky. To je důvod mé přítomnosti zde mezi vámi. A teď ještě jednu věc eh, k těm volbám, kdyby měly být vlastně zorganizovány. Já bych chtěla říct, že o tom volebním procesu bylo konsensuálně rozhodnuto. Eh, prostě všichni, kteří se k tomu měli vyjádřit, se vyjádřili. Řeklo se, že budou volby společné, prezidentské i parlamentní najednou. A předtím, že bude eh, pardon, ústavní referendum, protože jsme si řekli, že poté, co prožila Středoafrická republika, to, co prožila, prožila, tak je zapotřebí tady zajistit lepší sociální soudržnost, lepší atmosféru pro společný život, že je třeba eh, vyjádřit jasně laický charakter, republikánský charakter státu, že je třeba tady znovu eh, zakotvit ty základní ústavní hodnoty a Eh, také zdůraznit naší vůli jít cestou decentralizace, aby jednotlivé územní celky mohly být autonomnější a mohly využívat našeho bohatství pro dobro spoluobčanů. Takže eh, ten ústavní eh, soud řekl, že to ústavní referendum je takovým předběžným krokem před těmi společnými volbami. Takže to je kolektivní rozhodnutí, takhle se tedy bude postupovat. Zároveň ještě musím říct, říct, že hodně otazníků se objevovalo kolem těch ozbrojených skupin, ozbrojených e, středoafrických sil. K těm ozbrojeným skupinám a jejich integraci do e, středoafrické armády, e, do toho armádního sboru Prostě to nejsou jenom středoafrické armádní sbory, ale jsou tady ještě další. Je tady policie, je tady četnictvo, je tady eh, hasičský sbor a tak dále. Jsou tady další uniformované sbory, které mohou absorbovat ty ozbrojené, eh, ta ozbrojená uskupení. Takže eh, jsme řekli, že prostě těch 3500 Eh, ne, ne, nebudeme postupovat eh, takovou cestou, že bychom prostě hromadně brali stovky či tisíce, eh, dejme tomu, antibalaka do středoafrické armády. Provedeme určitý takový screening, abychom vytvořili skutečně republikánské profesionální sbory, které by odpovídaly mezinárodním normám bezpečnostních složek a obraných složek. Takže to je cesta, kterou jsme se rozhodli vydat to již bylo projednáno eh, v těch základních parametrech eh, a odstalo se to také v dohodě s těmi podepsané s těmi vojenskými, eh, pardon, ozbrojenými složkami, které tam jasně deklarují, že jsou k tomu připraveny, k této integraci. Ale před touto integrací musíme mít nejprve vizi naší armády. Jakou vlastně chceme armádu? Jaký by měla být formát? Eh, dejme tomu, řekněme si, že chceme pět tisíc mužů, ale než budeme mít tedy těch pět tisíc mužů, tak je třeba si uvědomit, že jsou tady invalidé, že jsou tady důchodci, že jsou tady dezertéři. Je třeba prostě vyčistit tu armádu eh, od těch negativních prvků. Poté, co ji vyčistíme a až budeme mít vizi toho, co chceme jako formát, pak uvidíme, do jaké míry můžeme integrovat tyto bývalé bojovníky. To je prostě určitý postup, který již byl prodiskutován na úrovni fóra v Bangi, ale také eh, na těch, eh, odbor, eh, na těch sektorových jednáních. Prostě musíme se více zamyslet nad tím, jak si vlastně představujeme svoji bezpečnost. A proto také eh, v COPS eh, jsem plédovala eh, nejenom za to, abychom ještě pokračovali v rámci toho období, které jsme si stanovili, ale že pokud bychom potřebovali mám ještě po tom období, tak abychom o tom již začali uvažovat teď a abychom pak nebyli zaskočeni na poslední chvíli. Chtěla bych poděkovat eh, eh, panu eh, premiérovi Michelovi za jeho řeč. Musíme se mobilizovat. Hodně jsme již toho řekli, hovořili jsme dost, hodně jsme oznámili, jaké jsou naše záměry. Teď je opravdu zapotřebí jít cestou efektivní podpory Středoafrické republiky. Bez tohoto uh, účinného typu podpory nedojdeme k volbám a bez voleb zůstaneme v tom přechodovém období, což je něco, co by nebylo vůbec pozitivní pro Středoafrickou republiku. V určitou chvíli je potřeba s tou e, přechodnou dobou skončit, protože přechodné znamená provizorní a my potřebujeme jednou proždy ustavit instituce, které by byly pevně zakotvené. Zazněly otázky e, k konfliktu, zdali se jedná o náboženský konflikt či nikoli? Řekla bych asi tolik. Z kraje to nebyl náboženský e, konflikt, ovšem postupně nabyl určitých náboženských parametrů. Takže e, určité potom jednotlivé, jednotlivá Eh, další fáze toho konfliktu již měly takový charakter. I když původně ten konflikt náboženský nebyl, ale někteří se toho zmocnili, aby dosáhli svých cílů. Samozřejmě se nacházíme v takovém velmi citlivém eh, poli, kde jsou lidé využíváni, zneužíváni, nakonec to dospělo k náboženskému charakteru konfliktu. Nicméně náboženští představitelé se vydali všude eh, kolem do světa světa a e, hovořili o tom, že se skutečně nedá hovořit o zásadně náboženských problémech ve Středoafrické republice, že to bylo pouze zneužito e, k, k té beztrestnosti a k obvinění a odsouzení těch bývalých prezidentů. Já si myslím, že mezinárodní společenství prostřednictvím určitých usnesení a ten výbor e, pro sankce šel cestou určitých zákazů pro určité osoby, například zákaz cestování, uzavření a zmrazení určitých kont v bankách a tak dále. My musíme respektovat naše mezinárodní závazky a ta příslušná komise pro sankce OSN nemůže něco hlásat a jednat jinak. Takže my musíme určitá rozhodnutí respektovat a středoafrická veřejnost to také respektuje. Středoafričané řekli během dialogu, že beztrestnost teda nesmí být žádná. My chceme jít cestou usmíření, ale bez, bez eh, toho procesu beztrestnosti. Teď, 20 eh, let později, vlastně tady stále existuje určitá spirála násilí, která pokračuje, takže ty snahy po usmíření prostřednictvím amnestie nedošly k tomu cílenému eh, výsledku, Takže nemůžeme tady dávat beztrestnost eh, lidem, protože ti lidé si toho neváží a nic eh, za to neposkytují. Takže když došlo k těm eh, veřejným konzultacím, tak to takto bylo řečeno. Bylo ovšem ještě příliš brzy na to, abychom některé osoby pozvali a aby tento fórum bylo zcela inkluzivní. Ty osoby se mohly nechat zastupovat, my jsme na to také, my jsme na tom trvali. Zjistili jsme, že to fórum e, bylo zcela inkluzivní. Myslím, že jsem pravděpodobně postihla e, všechny dotazy e, k těm vysídleným osobám, k těm uprchlíkům, k těm vysídlením, no tak to je otázka humanitární. Tady byla urgentnost humanitární bylo třeba řešit eh, problémy hygienické, eh, stravovací a tak dále. Teď už eh, říkáme, že musíme jít nad rámec těch humanitárních naléhavých kroků a musíme nastartovat nový začátek. Eh, lidé by měli mít šanci se vrátit do svých příbytků. Taková je naše dnešní vize. My bychom rádi, aby ti lidé teď eh, opustili ty tábory pro eh, přesídlené, kde žijí nedůstojným způsobem a chceme, aby tady došlo k poskytnutí pomoci eh, při návratu. To je další věc, která vyžaduje eh, určité finanční prostředky, proto tady pléduji. Víte, někdy je to hrozně málo eh, trochu plechu, trochu dřeva, aby se lidé mohli postarat o své základní příbytky opravdu e, to není víc. Vy jste byli všichni v banky, viděli jste ten hrozný e, e, obrázek letiště v Eh, bangy, kde lidé žijí na eh, jutových eh, pytlích, žijí v blátě, když začne pršet, nemají nic nad hlavou, žijí v nepředstavitelných podmínkách. A takže my se snažíme bojovat, aby ti lidé mohli odejít, ale ne, abychom je odhodili někde v lese, ale my jim chceme umožnit, aby se postavili znovu na vlastní nohy. A to samozřejmě vyžaduje finanční prostředky. A my jsme přesvědčeni, že naši partneři e, i nadále nám budou e, pomáhat v této oblasti. Myslím, že jsem to asi probrala všechno, e, všechny ty dotazy, některé se vlastně tak trochu prolínaly. Děkuji vám každopádně za zájem o situaci ve Středoafrické republice a za pozornost. Madame la présidente. Der Beifall zeigt. Potlesk prokazuje, že hluboce věříme, že proces mírového a demokratického rozvoje ve vaší zemi bude pokračovat. Přejeme vám proto všechno nejlepší a slibujeme eh, naši podporu. Děkujeme, že jste mezi nás přišla. Start immediately China hearing, please. Teď následuje slyšení o Číně, prosím. Vážení kolegové, my teď musíme okamžitě zahájit eh, s tématem čínského slyšení na téma Číny, na které nám zbývá jenom 45 minut, protože potom máme hlasování a s tím bude potřeba začít včas. Což znamená, že musíme tedy v této otázce pokračovat dál, ale já chci říct si zcela jasně, že před třemi týdny bylo 40. výročí. oficiálních diplomatických styků mezi Evropskou unii a e, paní Mogherini také díky tomu odjela do Pekingu, kde se odehrál strategický dialog na vysoké úrovni. Asi víte, že Čína vstupuje zcela zřejmě do nové fáze, když vidím, jak eh, tedy podává novou nabídku na hedvábnou stezku, jak to propojuje s otázkou energetiky. To je první eh, příklad a velice významný. Vidíme, že ta banka azijská pro infrastrukturu, což je součástí BRICS Bank, se také chystá měnit vlastně eh, globální zprávu, je potřeba se zabývat tím, jak by evropské země se také na to mohly podílet. Vidíme, jak se mění svět, že Čína díky své eh, obrovské rozloze se stává reálnou velmocí. A musíme si také uvědomit, že Čína ovšem musí začít přebírat více odpovědnosti, zvlášť na řešení krizí a to ne jen k jejímu vlastnímu užitku, ale musí na sebe vzít také více odpovědnosti a já doufám, že delegace Evropského parlamentu pro styky s Čínou pod vedením Jo Leinena, která vlastně chce eh, jak si držet krok eh, s tímto zajímavým vývojem, že nás o tom bude informovat. Děkuji, pane předsedo, já jsem velice rád, že máme slyšení Eh, o vztazích EU Čína. Rozhodně to nebude stačit na tak významné téma. Budu stručný. Strategické partnerství, co to znamená, jaký je jeho obsah a jaké projekty. To jsou asi hlavní otázky, o nich je třeba debatovat. Po 40 letech diplomatických vztahů eh, je potřeba uvažovat o Eh, velice široce založeném partnerství od ekonomiky až po politiku. A musíme se také zaměřit na eh, problémy eh, bilaterálního vztahu EU-Čína. A pane předsedo, vy jste se zmínil o odpovědnosti Číny i za globální stabilitu. O, o, jak víme, máme mír a stabilitu ve východní eh, Asii a pak je zde střední východ a další oblasti, je řada oblastí, kde by EU a Čína mohly spolupracovat na posilování míru a stability. A pak je tady otázka rozvoje a konektivity. Má společnou strategii pro eh, Afriku, eh, společnou strategii pro Eh, rozvojové země. To eh, bude vypracováno v září, potom společná strategie pro ochranu klimat, klimatu, energetiky a nový internetový svět, eh, kyberkriminalita, ochrana údajů. To jsou další otázky, které jsou prioritní pro nás i Čínu, a to i do budoucnosti. EU a Čína nestojí proti sobě, nejsou sobě vzájemně hrozbou, spíše se vzájemně doplňují a proto je užitečné hovořit o strategickém partnerství. Těším se na to, co nám řeknou naši experti a těším se i na vstupy eh, k té zprávě. Eh, tu eh, bude vytvářet pan Belda o novou zprávu o vztazích EU-Čína. Belder. to ask? Mr. Yeah. Professor Frank Píke. Professor Frank Píke má slovo. This one. All right. Thank you very much. Uh... Děkuji vám oběma předsedům za to, že mám příležitost zde hovořit nějakých 10 minut o současné Číně. Já během těchto deseti minut se pokusím prokázat, že eh, Čínu nelze pochopit pomocí jednoduchých charakterizací typu, že je to eh, jenom z řetězu utržená komunistická země. Ne, Čína má mnoho různých eh, facet, které některým rozumíme dobře, některým ne a je potřeba ale si udělat jasný obraz o interakcích těchto různých facet, různých úhlů, abychom si mohli udělat obraz o tom, o čem ta Čína teď je. Jedním, jednou z těchto facet je to, že se říká, že Čína je něco jako bývalý sovětský svaz kdy tedy je to státně socialistická země, které velí komunistická strana. To samozřejmě je stále ještě popis eh, důležitých aspektů čínské politiky a i společnosti. Čínská komunistická strana stále ještě zemi vede a vede ji ještě pevnější rukou, než to bylo třeba před 20 lety a využívá také mnohé plody ekonomických reform k posílení eh, své moci nad státní zprávou kterou se snaží po- využívat jako efektivní nástroj k ovládání čínské společnosti. To je tedy to první, co chci říci. Ekonomické reformy nebo kapitalistické reformy a, stát, a systém státního socialismu se vlastně vzájemně, eh, se vzájemně doplňují, neprotiřečí si. Neboli jakákoliv představa, že ekonomická reforma povede k přechodu k demokracii, by znamenala chybné pochopení toho, co se tam děje. V rámci politického systému, kdy zcela vedení přebrala komunistická strana, je také třeba ale důležité porozumět tomu, že Čína je také extrémně decentralizovanou společností s decentralizovaným správním systémem. Takže vlastně do jisté míry se v tom podobá Evropské unii. Mnohé čínské provincie a prefektury a různé okresy a kraje jsou do velké míry autonomními jednotkami, jejichž vedoucí členové komunistické strany eh, zodpovídají za veškeré aspekty vládnutí, včetně ekonomického rozvoje, blahobytu obyvatelstva a celé škály politik Zpráva je tady jejich odpovědností a jenom velice nepřímo eh, to ovlivňuje všechno centrum v Pekingu, které má velmi málo přímé moci nad těmi tedy regionálními jednotkami moci. Takže to je vlastně princip vlády a zprávy eh, v Číně, který opakovaně podporuje a posiluje čínská komunistická strana. Neboli nejedná se o systém, kde by všechno rozhodovalo centrum a, eh, a eh, ty regiony by eh, postupovaly podle toho, jak se jim nařizuje. Čína je tedy víc než jenom postkomunistická země, je to také země s ekonomikou volného trhu podle amerického stylu, která Eh, realizovala řadu ekonomických reform. Eh, není potřeba, abych zde citoval čísla, to se lze dočíst, ale vedlo to k odvětvovému hospodářství eh, s konstantním růstem a ten trh je svou povahou kapitalistický. Není ovšem zcela nezávislý na státu. Ten Trh je velice eh, těsně propojen se státem i s komunistickou stranou. Zvláště to, že tam stále ještě jsou státně vlastněné podniky, které označila centrální vláda za hlavní milníky eh, své politiky ekonomického rozvoje a i průmyslové politiky. Čína není jen kombinací státu socialistického eh, s, s tržní eh, ekonomikou, ale Čína také je, a my o tom nevíme dost, a proto je potřeba o tom mluvit, je eh, také něco jako africká kleptokracie nebo kriminální stát, kde propojení organizovaného zločinu v Číně, zvláště na místní úrovni, ale rozhodně se to neomezuje pouze na tu místní úroveň. Je organizovaný zločin propojen s vládou a to je stále více zřejmé a začíná to využíváním kriminálních gangů k prosazování politik ze strany místních bosů až po brutálně prosazované násilí kriminálních syndikátů na samotném vrcholu. A nedávno jede, pan Johan, eh, jeden z vedoucích gangů byl odsouzen za korupci a vydírání, ale myslím, že to byl pouhý, pouhá špička ledovce. To je něco, co v Pekingu velice berou vážně vedení Pekingu a myslím, že to představuje jednu z hlavních hrozeb pro čínský stát i čínskou komunistickou stranu, která se ale také je, je ale tím velice silně nakažena. Čtvrtá fáze Číny je něco, co je pro nás mnohem čitelnější. Něco, co se značně blíží společnosti se silným občanským prvkem, s pluralistním eh, politickým systémem, kde tady fungují formální demokratické organizace a mechanismy eh, a hrají důležitou úlohu, ale také občanská společnost nevládní organizace, místní organizace. A ta závěrečná fáze, a to bude ode mě všechno, je to, že Čína se stále více podobá zemi, jako je třeba Singapur, neboli vlídná autoritářská společnost, která vlastně je založena na sociálním inženýrství, které tvoří společnost spíše, než by ji samo jenom brutálně ovládalo. Tomu se v Číně říká sociální zpráva nebo sociální management. Tolik ode mě a já bych mohl ještě dále hovořit o Xi Jinping, ale možná, že se tomu spíše budeme věnovat během otázek a odpovědí. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní profesorka Yingmen, která pohovoří o strategickém partnerství EU-Čína. Ano, děkuji. Já jsem dostala téma partnerství EU-Čína, takže se nebudu zaměřovat jenom na Čínu nebo nejenom na EU, ale budu se zaměřovat na ně obě dohromady. Takže jak máme vůbec pochopit, chápat toto strategické partnerství? Já v Belgii žiji téměř 20 let a předtím jsem studovala v Číně. To znamená, že mohu dobře chápat perspektivy z obou stran. Když se tedy podíváme na vztahy mezi EU a Čínou, čistě z ideologického hlediska, jako jsou lidská práva a tak dále, to jsou ta problematická témata, tak si můžete říci, že to je velice obtížný vztah. Ale když se na ten vztah podíváte ze strany z hlediska zájmu jednotlivých stran, že tedy Čína teď bohatne, je mocnější, má více peněz a můžeme společně spolupracovat a něco vytvářet. Dokonce můžeme i Číně pomoci v přechodu směrem k státu integrovanému do mezinárodního režimu, tak tam je velký prostor pro spolupráci. Takže jak říkal pan Pík, je tam celá řada různých dimenzí. Také v tomto strategickém partnerství. Takže když hovoříme o vztazích mezi EU a Čínou, tak se na to obvykle díváme z hlediska jednotlivých jejich cílů a hledisek. EU sama během řady let, kdy se vyvíjí ten vztah s Čínou, má vždycky za, si klade za cíl Čínu měnit. Má vždycky nějakou svoji politiku ve směru k Číně už od roku 1995 a vždy tedy chce Čínu měnit. na stránkách EU, která je věnovaná evropské politice směrem k Číně, eh, tak tam se tedy zmiňují hlavní cíle. A sice tedy zaměření na lidská práva, základy, eh, zásady právního státu a tak dále. Toto je tedy téma, které je stabilní, pokud jde o vztah EU směrem k Číně. Naopak Čína chce, aby byla rovnoprávným partnerem, to znamená, chce být považ- eh, jaksi rovnoprávná EU. Tyto dvě strany, jak si hovoří přes sebe, mají různá sdělení v tomto dialogu. Nicméně, když se podíváme na reálnou situaci, musíme přiznat, že Čína je stále sebevědomější nejenom ve vztahu s EU, ale i USA a jinými zeměmi světa a také mezinárodním společenstvím jako celkem. A Evropská unie do jisté míry má povinnost uznat, že je stále obtížnější Čínu měnit, je stále obtížnější tedy naplnit tu politiku, kterou EU sleduje. Já v tuto chvíli tady tvrdím, že ať už se nám Čína líbí nebo ne, musíme koexistovat. Ať už Čínu nenávidíme nebo ne, nemůžeme ji ignorovat. A proto by možná bylo lepší najít nějaký způsob, jak s Čínou spolupracovat, aby bylo možné do co největší míry naplnit vlastní záměry EU. Teď se vrátím ke strategickému partnerství EU-Čína. Jsou to vlastně strategičtí partneři? Můžeme říci, že ano i ne. Ano, protože jsou to oba důležití hráči na celosvětové úrovni. Uh, a je tady celá řada strategicky důležitých zájmů. A můžeme říci, že ne, protože jsou tak odlišné, neexistuje vzájemné pochopení a důvěra, ne, alespoň zatím neexistovalo. V nedávné době americký profesor vypracoval zprávu pro americkou vládu, která se týká vztahů EU, tedy USA, pardon, Čína a ta se nazývá konstruktivní realismus pro společný cíl. Tam se tedy definují vztahy mezi USA a Čínou. Takže já osobně, kdybych měla definovat vztahy mezi EU a Čínou, tak bych navrhovala také termín konstruktivní liberalismus pro společné zájmy. Takže hlavní myšlenkou zde je to, že vzhledem k tomu, že EU chce měnit Čínu, tak je důležité stále více rozvíjet dále dialog a institucionální propojení mezi těmito dvěma stranami a podpořit Čínu v tom, aby tady se dále přerodila v tržní ekonomiku. Ale musí to být konstruktivní postup. Musí to být eh, provedeno postupně. Samozřejmě je ale důležité zdůrazňovat společné zájmy, protože bez společných zájmů tyto dvě strany prostě spolupracovat nemohou. Já bych v tuto chvíli zdůraznila také to, že partnerství mezi EU a Čínou je nenahraditelné ve světě. Je důležité z hlediska trhu, protože víme, že e, objem trhu je více než miliarda eur denně a Čína je druhým největším zemědělským trhem, kam směřují zemědělské výrobky z EU. Junckerův plán pro infrastrukturu v tuto chvíli tedy e, je i strategickým záměrem pro čínské banky, které do něj chtějí investovat. V tuto chvíli e, už bylo dokončeno pět kol vyjednávání o vzájemné e, tržní dohodě a Čí, teď se připravuje šesté kolo a Čína je tedy připravena absorbovat více mezinárodních pravidel a také pokročit dále, pokud jde o uzavření této obchodní smlouvy. Jak víte, tak pokud jde o udržitelnost, e, globální mír a bezpečnost a klimatické změny. Toto všechno jsou témata, se kterými, ve kterých je třeba spolupracovat i s Čínou. Já bych ale chtěla dále zdůraznit, že pokud jde o spolupráci s Čínou, tak hlavním cílem EU by ve střednědobém a krátkodobém hledisku mělo být prohloubení spolupráce. A pokud jde o dlouhodobé cíle, to může být nadále tedy transformace Číny směrem k otevřené Eh, společnosti založené na zásadách právního státu a důrazu na lidská práva. Nicméně z krátkodobého a střednědobého hlediska bychom se měli eh, zaměřit na eh, prohlubování dialogu a spolupráce. Další otázka je, jak tedy prohloubit ten, toto partnerství. Za prvé je třeba budovat instituce, je lepší prohlou, je třeba prohloubit dialog a je tedy také třeba vyškolit odborníky na vztahy mezi EU a Čínou. Také je třeba lépe eh, posilovat výměnu na, úro, na nejnižší možné úrovni státní zprávy. Je třeba zapojit občany. Také víme, že Evropský parlament má delegaci ve Washingtonu, ale žádnou tady svoji delegaci nemá v Pekingu. To znamená, možná je na čase, aby se Evropský parlament zamyslel nad tím, zda není lepší také eh, vybudovat delegaci v Pekingu. Děkuji, profesor Wouters. Pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Já bych chtěl stručně pohovořit o e, tomto tématu na základě jedné studii, které je obsažena celá řada doporučení a návrhů. Tato politika, na ní je nejlépe pohlížet hlediskem tedy vzájemné stále větší závislosti v dnešním světě. A dopad e, vzestupu Číny a dopad toho, jak chce tedy používat svoji nově nalezenou cílu, je stále ještě eh, neznámý. Na jedné straně čínská zahraniční politika závisí na tom, jak zvládne své domácí výzvy, na druhé straně je tato politika eh, stále ještě eh, hnána pragmatismem a hodnocením případ od případu. V tomto kontextu nejistoty čínská zahraniční politika je portretována jako stále asertivnější. Toto hodnocení v zásadě vychází jak eh, z nedávné debaty čínské zahraniční politiky, tak jejich činu. Za prvé, Čína nedávno prokázala svou schopnost představit svou vojenskou sílu daleko za svými hranicemi, eh, ku příkladu, když zachránila čínské pracovníky během libijské krize, ale také pomocí své aktivní účasti v boji proti piráctví v africkém rohu. Za druhé, Čína se stala stále asertivnější, když hájí eh, své vlastní eh, požadavky suverenity ve východu a jihočínském eh, eh, moři a proto využívá i nacionalismus. Za třetí, Čína začala spochybňovat některé Eh, hlavní světové eh, instituce zprávy tím, že prosazuje buď eh, své vlastní reformy a nebo vytvářením alternativních institucí tam, kde se jí to hodí. Za čtvrté, Čína stále více prezentuje svoji vlastní zahraniční politiku jako alternativu k mezinárodnímu uspořádání vycházejícímu z hodnot, které kterým žijeme my a které propaguje Evropa a Západ. Takže Čína stále více zdůrazňuje své vlastní principy, zvláště suverenitu a neintervenci jako hlavní zásady eh, mezinárodních záležitostí. Já se ve své prezentaci zaměřím pouze na tři aspekty z naší studie, a to je za prvé vztah mezi Čínou a globální zprávou, za druhé Čína a teritoriální spory eh, v jeho a čínské moři a za třetí Čína a evropské východní sousedství. Za prvé Čína a globální zpráva. Jak už jsem řekl, Čína osciluje mezi na jedné straně potvrzením stávajících institucí globální zprávy, ale na druhé straně také podporuje reformu globální zprávy a je také rozhodnuta vytvářet alternativní struktury k těm existujícím fórum, kde není schopná si prosadit svůj vlastní vliv. Za prvé při potvrzování globálních institucí je spravedlivé říci, že Čína je spokojena se svou, se, sv, se svou rolí v Radě bezpečnosti i přes svou retoriku multipolarity. I zde se Čína stala velice eh, nebo stále aktivnějším hrájem eh, v mechanismu řešení sporů VTO a tím potvrzuje VTO jako hlavní multilaterální instituci globálního eh, obchodu a jeho zprávy. Za druhé, Čína vyvíjí tlak na reformu řady mezinárodních institucí, ku příkladu Mezinárodní měnový fond, kde se Čína snaží zvýšit zvýšit svůj hlasovací podíl a v rámci reformního balíčku z roku 2010, který ještě není zrealizován, se Číně částečně podařilo reformovat eh, MMF a tím prosazovat své hledisko globální finanční zprávy. A tím vlastně obchází globální zprávu vytvářením, eh, vytvořením tedy rozvojové banky Eh, BRICS a Azijské infrastrukturní banky, což je eh, obrazem Čín, rozhodnutí Číny, že vytvoří tedy prostě protiváhu eh, k k Washingtonu, tak aby mohla zajišťovat svůj vlastní vliv. Vytváření, vytvoření azijské infrastrukturní investiční banky představuje zcela první institucí eh, globálního eh, dopadu pod vedením Číny a to i přes nesouhlas Washingtonu. Za třetí, ta druhá dimenze Čína a teritoriální spory eh, v Číně. Jihočínské moře se stalo dalším ohniskem čínských požadavků na rozšíření svých teritoriálních požadavků Čína žádá o eh, další eh, námořní zóny i ostrovy, o které stojí i další země eh, v tomto regionu. Mimo teritoriální spory v Jihočínském moři se Čína stává stále silnější námořní silou a mimo retoriku námořní, námořní hedvábné stezky 21. století se Čína stále také snaží hledat další e, zdroje energie a trasy chce mít pod kontrolou. A také samozřejmě se snaží zajistit bezpečnost ve svém bezprostředním sousedství podpoukáže na skutečnost, že Čína se postavila proti jakémukoliv pokusu e, se při, e, aby, aby podepsala UNCLOS, eh, OSN, tedy prá, námořní právo, eh, i, a nechce, nechce také eh, nechce, nechce také respektovat Mezinárodní tribunál, co se týče námořního práva a tam šlo o spor s, Filip, s Filipínami. My jsme také ve své zprávě poukázali na řadu faktů v této souvislosti. A co se týče Eh, Číny a východního sousedství EU. Čína, a to je zajímavé, se, stála, se stává stále významnějším aktérem eh, tohoto východního sousedství. A to nejen co se týče obchodu, ale také co se týče bezpečnostní politiky. Krize na Ukrajině postavila Čínu do obtížné a delikátní situace, co se týče pěti hlavních principů mírové koexistence, které Čína hlásí. Oficiálně ve svých vyjádřeních v Radě bezpečnosti a tak dále Čína eh, se eh, vyjadřovala neutrálně eh, a neutrálně a opatrnicky, ale neoficiálně se staví za Rusko a úlohu USA a EU v té v té eh, celé krizi Čína vnímá podobně jako Rusko, i když oficiální, a oficiální spolupráce EU a eh, Číny, co se týče ukrajinské krize, je neuspokojivý. Tady je také důležitý vztah rusko-čínský, který se rozvíjí. Eh, pro Čínu je důležité Rusko podporovat, protože tak získává přístup k ceným kontraktům na plyn, možnost obchodovat zbraněmi a geopolitickou, získá geopolitickou podporu v regionálním a eh, globálním eh, rozměru. Tyto dvě země se stále více k sobě přibližují a společně propagují své zájmy a hodnoty od organizací jako je G20 až po BRICS a tak dále. Regionálně, s výjimkou Střední Asie, nemají vzájemně nějaké, nějaké konflikty zájmu. A také iniciativa hedvábné stezky a Střední Asie jako nový koridor mezi Čínou a e, Evropou. E, tento projekt vychází ze změny orientace e, z přístupu velmoci k zaměřování se na vztahy se sousedními zeměmi v Azii vytváření alternativních obchodních stezek, které by také mohly přispět k rozvoji eh, čínských západních provincií a také eh, posilování svazků ze střední Asií a eh, usnadňování stezek dovozu energie. To je vlastně velice stručný výstup z našich zjištění a analýz a velice rád odpovím na vaše otázky, co se týče doporučení politiky. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. všem za vaše informace a my nepochybně budeme pokračovat v této rozpravě nejenom dnes, takže nejprve stínový. Pan Antonio López je první, nebo ne? Takže vy jste uveden mezi stínovými zpravodaj. Pan Bostinalu, zatím jediný, kdo požádal o slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já skutečně velmi vítám tuto debatu a řeknu úvodem, že je pravdou, že Evropská unie a Čína mají globální odpovědnost a skutečně sdílejí eh, strategické zájmy a závazky prostě musí se postavit realitě v rámci takzvané realpolitiky, obě strany prostě se musí posadit k jednomu stolu a definovat, co je e, společné, co sdílejí v rámci svých strategických stazí vztahu. A už jsou tady určité věci zmíněné e, řečníky, předřečníky a já je chci zdůraznit. Chci zdůraznit význam těchto vztahů, když e, E, vlastně vezmeme v úvahu hospodářskou krizi, která mimochodem ještě neskončila. E, Čína pracovala e, s Evropou a nejenom, aby pomohla celému tomu procesu. A pak je tady otázka klimatických změn a životního prostředí. V Kodani Eh, když vlastně nebyla spolupráce s Čínou, eh, se nám věci vymkly. Tam to byl neúspěch pro Evropu, která nedokázala hrát zásadnější roli. A potom prostřednictvím lepší spolupráce s Čínou, jak jsme se ukáz- eh, přesvědčili, se nám podařilo dospět k lepšímu výsledku na globální konferenci. Opakuji, obě strany se musí posadit kolem jednoho stolu, definovat, co je strategické a co sdílají. Další důležité téma. Čína se velmi rychle pohybuje ku předu v některých oblastech a také vyjadřuje svá stanoviska. Už končím. A já pléduji za to, vyzývám k tomu, aby jsme se k Číně postavili pragmaticky, eh, protože víme, že žádná ze stran E, prostě by se nechtěla připojit k té druhé. Dívat se na Čínu naší optikou a taky e, prostě hodnotit našimi, e, z našeho hlediska, to je příliš riskantní, ale vnímat Čínu jako pragmaticky, jak to mimochodem dělají někteří bilaterální partneři Francie, Německo, Velká Británie, které mají obrovské dohody a spolupráci tak to je eh, ta cesta. Proto si myslím, že je potřeba zajít, eh, začít jednání o bilaterálních eh, dohad, tak aby se stanovaly pravidla pro všech 28 členských států, ne pouze pro některé. A tady jsem trošičku v rozporu s tím, že se tvrdí, že Čína hraje takovou dělící roli, štěpící roli ve východní Evropě. Ty bilaterální dohody jsou dobré, E, nejen když jsou uspokojivé pro několik členských států, ale měly by být dobré pro všechny. Děkuji, kolega Jurek. Děkuji bardzo. Jest wiele... Děkuji vám, pane předsedo. Na světě je mnoho zemí, u kterých stojí za to zaujmout pragmatický přístup, a to nejen z finančního hlediska. Podívejme se například také na životní podmínky a sociální smír. Eh, já bych chtěl zdůraznit jeden eh, konkrétní aspekt. Eh, mnoho nehovoříme o lidských právech a samozřejmě politika není nejdůležitější dimenzí našich životů, ale co náboženské menšiny v Číně. Je nám známo, že neexistují žádné diplomatické e, vztahy mezi Pekingem a Svatým stolcem. A právě tak e, nejsou uznávány náboženské menšiny. Mě by tedy zajímalo, e, jak vidí naši hosté tu perspektivu a roli tohoto aspektu v partnerství mezi Evropskou unii a Čínou. A ještě k tomu, co říkal eh, můj předřečník. Je zapotřebí pragmatického přístupu. Ale ten přístup musí být takový, abychom mohli pomáhat eh, lidem, aby se tito lidé mohli realizovat a těšit se svým právům. Ano, někdy je třeba vyslovit určitou výčitku, ale na druhou stranu Jestliže někdo žije v podmínkách, které nejsou dobré, pak je potřeba se tím zabývat a snažit se to změnit. Pragmatismus znamená, že i my musíme usilovat o změny. Já bych chtěl uzavřít seznam řečníků, protože jinak to nestihneme. Musíme dát ještě také našim odborníkům šanci na odpověď. Pan Prát. Děkuji. Jak víme, tak v posledních letech eh, to nemají eh, evropské, evropsko-čínské vztahy běžný formát, ale je to takový podivný formát 16 plus 1. To znamená, že mezi těmi 16 eh, zeměmi jsou země z EU a také několik zemí ze západního Balkánu. My neustále podporujeme silnou a jednotnou zahraniční politiku Evropské unie. A no, jak v rámci tohoto zvláštního formátu 16 plus 1 je něco takového možné a jaká je přidaná hodnota toho, když to srovnáme s všeobecnými evropsko-čínskými vztahy a také s, jaké jsou nedostatky nebo rizika, když existují paralelně takovéto formáty zároveň a v nich se odehrávají vztahy mezi EU a Čínou. To je otázka poměrně zásadní důležitosti. Děkuji, pane předsedo. Já bych si přál eh, se podívat trošičku více na věc podrobně. Eh, nejprve eh, atomová energie. Nedávno byl čínský nukleární program jako obrovský Eh, běh směrem k totálního vyžívání atomové energie a eh, víme, eh, že po neštěstí ve Fukushimě se o tom trochu přestali hovořit a teď je tady najednou 200 gigawatů jako cíl pro rok 2020. To je skutečná sci-fi. Chtěl bych možná trochu více informací k této věci. A tady se opravdu jedná o e, hrozbu bezpečnosti a s takovouto exponenciální e, křivkou e, produkce nelze zajistit bezpečnostní normy a jejich aplikaci. Za druhé, to se týká ostrovů Spredlských tam také se navýšila čínská vojenská přítomnost, jsou tam stavěny nové eh, přistávací plochy a tak dále a jsou tak obrovské, že by se tam eh, mohly umístit i velké vojenské bitevní letouny. To samozřejmě vzbuzuje znepokojení u sousedů a konkrétně E, i americká administrativa se vůči tomu e, výrazně zatím slovně vymezuje. Takže jak to vidíte z krátkodobého hlediska, e, jak to v tom čínském moři, myslíte, bude dále vypadat? A pak ještě jedna věc. Před několika dny to byla již 140. oběť, který člověk, který se upálil kvůli Eh, situaci v Tibetu, tak jak je to zprávy eh, v této oblasti. Jsou tady desítky tisíců eh, uprchlíků a politických uprchlíků. Co Čína hodlá dělat s touhle situací? Prosím, možná trošičku stručněji. Ano, já jsem stínový zpravodaj. Já mám tři krátké otázky. Vy jste říkal, že ekonomické reformy nevedou automaticky k demokratickým reformám. A zajímavá otázka zní, jak se bude bude ta společnost vyvíjet dále. E, když to srovnáme se Singapurem, jaká bude role nevládních organizací, myslíte si, že je nějaká naděje, že ta represe, která e, v současné chvíli panuje, nepotrvá věčně? Profesorka Men řekla, že Evropská unie chce změnit Čínu. Ta otázka se dá položit i opačně. Chce Čína změnit Evropskou unii? tedy e, byly tu zmíněny určité centrální e, evropské země, zvláštní vztahy s určitými skupinami evropských zemí a tak dále. A konečně otázka na pana profesora Walterse. Evropská unie je trochu překvapena některými čínskými iniciativami, jako je rozvojová banka v Asii. E, k tomu Evropská unie nemá stanovisko, pouze některé členské státy a otázka zní, jak se máme stavět k tomu projektu hedvábné stezky. E, zatím nemáme žádné oficiální stanovisko Evropské unie. Jak se k tomu postavit? Máme se k tomu stavět skepticky, anebo máme e, s tím souhlasit? Pan Korvin Mike. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl podpořit posledního řečníka. E, za sovětských časů byl takový Eh, arménský vtip, kdy bude arménská životní úroveň stejná jako švíc, ve Švýcarsku eh, a odpověď zní, no přece až ve Švýcarsku bude socialismus. A nyní se můžete ptát, zda míra růstu Evropy bude stejná jako v Číně. Tak já říkám ano, až zavedete evropské hodnoty v Číně. Místo, abychom se snažili zničit Čínu a zavádět naše řešení, měli bychom žádat Čínu, aby nám posílala své experty kteří by kteří pomáhali naší zmrzačené ekonomice a kteří by tady prosazovali myšlenky Teng Xiaopinga a dodané na evropské hodnoty a e, možná, že by to e, dostalo Evropu z ekonomické katastrofy, kterou způsobila Evropská unie. Děkuji vám. Der Kollege, der gegenwärtige Standard des europäischen Nationalproduktes Stávající úroveň evropského eh, národního produktu je několikanásobně vyšší než v Číně. Takže nesmíte srovnávat míry růstu a míry růstu, protože tady je úplně jiný základ. Je zapotřebí srovnávat eh, první semestr a konec konců zavádět zde čínské hodnoty, tak eh, to bych si opravdu nepřál. Slovo má pan Uj Heji. Děkuji, pane předsedo. Já e, zastupuji výbor AFET a jsem také členem dalšího výboru. 12 let jsem byl členem maďarské vlády a mým oborem byly vztahy maďarsko-čínské. Znám jeho stinné stránky i výhody a vím, jakým způsobem lze tedy smysluplně s Číňany jednat. Za tu poslední půlhodinu bylo řečeno o Číně mnoho, ale jakým způsobem eh, analyzovat sebe, jakým způsobem se stavíme k čínské realitě a jak vidíme čínskou budoucnost. Já bych se rád zeptal zpravodajů, jak vidí naše strategické plány a rozhodnutí, že bychom měli podobně s Čínou tedy strategicky uvažovat. Eh, Evropa se zabývá sama sebou. Eh, Němci žádlí na eh, Rumuny a Maďary, když vstupují do bilaterálních vztahů s Čínou, ale, opa- ale opačně tomu tak není. Západoevropané smějí Eh, vstupovat do bilaterálních vztahů, východ Evropa ne, ne. Takže jestli eh, Evropa umí vytvořit jednotnou strategii a také ji zrealizovat pro tedy vztahy s Čínou, Please. Prosím, máte slovo. Zwei kurze Fragen. Das erste, <clears throat> wie ist das Niveau? Za prvé, jak vypadá hladina korupce, zvláště tedy eh, na úrovni těch provinčních vlád. Druhá otázka, já se vracím z jednání, co se týče zákazu šíření jaderných zbraní. Jak eh, Čína se velmi silně angažuje v Iránu, jakým způsobem se staví tedy eh, k, jaderným, k jadernému zbrojení na Blízkém východě. K té situaci tam děkuji. Now the experts each... Teď prosím, mají každý z expertů dvě minuty na reakci. Já se omlouvám, že toho není více, bohužel jsme to špatně naplánovali z naší strany. A vezmeme to od konce, takže prosím jako první pan profesor Wouters. Děkuji, pane předsedo. Dvě minuty, to není mnoho času, ale pokusím se odpovědět na několik otázek. Na plenárním zasedání mají poslanci k dispozici minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, je to tady pro mě cta. Pokud jde o EU a Čínu a Irán a Čína, tak to je eh, známý eh, známý rozměr v tomto vztahu. Ty diskuse už trvají celou řadu let, ale to, co jsem se snažil zdůraznit ve svém příspěvku, je, že Čína do jisté míry i Rusko se snaží do jisté míry jak si spochybnit tento přístup založený na hodnotách a víceméně se snaží definovat svůj vlastní alternativní přístup k mezinárodním vztahům. Lidská práva, to je stále velice sporná záležitost a Nadále je to velice důležitá politická otázka. Musíme se sami sebe ptát, jaký je dopad dialogu EU a Číny o lidských právech. A já si myslím, že tady je do jisté míry potenciál. A my ve své studii také doporučujeme přemýšlet kreativně o tom, že bychom také vstoupili do nové formy dialogu a spolupráce s Čínou, a ta, eh, který by se zaměřil na eh, práv, zásady právního státu. To je také jeden z nejdůležitějších bodů pro Evropskou unii, je to jedna z nejdůležitějších hodnot a mohlo by to vytvořit také slibný, eh, otevřít slibné dveře do jaksi nové dimenze tohoto strategického partnerství. Pokud je o eh, ten princip 16 plus 1, tak to je důležité, to je pravda, že toto je zajímavý, zajímavá dynamita, dynamika, která eh, existuje ve vztahu mezi Čínou a východní Evropou, řekněme třeba i zeměmi Balkánu. Ale tady musím poukázat na asymetrii v tomto vztahu, protože víme, že například sekretariát této 16 plus jedničky je v Pekingu, je to také čínská iniciativa a v tom vztahu existuje velká asymetrie. Nicméně je to důležitý podnik. A je zajímavé poukázat také na nedávná ne, pokyny z Bělehradu, kde partneři zdůrazňují, že existují tedy vzájemné výhody, to je jeden, jeden ze základních uh, Eh, bodů čínské zahraniční politiky, že tedy všichni z toho mají výhody a také celý ten vztah 16 plus jedničky má být v souladu s, eh, se zásadami vztahu mezi EU a Čínou. A v neposlední řadě čínská iniciativa ve vztahu k vytvoření nové, řekněme, azijské banky. To je jeden z faktorů, který jsem se snažil zdůraznit jakožto jednu z těch čínských alternativ, kterou se snaží nabídnout eh, ve vztahu k světovým institucím, tam, kde nemá tady, řekněme, dostatečně velký vliv eh, ve vztahu k těm bretonvůdským institucím. Eh, e, členské státy EU k tomu věnují pozornost. 14 členských států EU už se upsali k tomu, upsalo k tomuto projektu a bude důležité koordinovat naše pozice v této eh, otázce. Nicméně je třeba si nezavřít dveře, je třeba se konstruktivně angažovat v tomto projektu. Ale ne každý členský stát sám na sebe. Je třeba to udělat na úrovni EU. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Já jsem v podstatě chtěla reagovat na podobné otázky, pokud jde třeba o ta lidská práva, nicméně mám na to jiný náhled. Je pravda, že rámec vztahů EU a Čína existuje už tak dlouho, už od roku 1996 funguje ten dialog pro lidská práva. Nicméně na druhé straně, alespoň z mého hlediska, Čína by se, se mění pouze ve chvíli, kdy uzná, že je třeba se měnit. A proto vnější tlak nebude nikdy tak účinný. Tlak. A já si myslím, že toto už si Evropané během těch let uvědomili, že tedy vyvíjet tlak na Čínu v oblasti lidských práv někdy dokonce e, jde potom proti ním. A to znamená, je třeba pokračovat dále v dialogu mezi těmi dvěma stranami, pokud je o lidská práva. Také souhlasím v tom, od chvíle, kdy se e, ten Xi Jinping dostal k moci, tak stále více se čínská politika zaměřuje také na zásady právního státu. Snaží se tlačit tímto směrem, ale do jaké míry se tomu skutečně stane, to ještě uvidíme. Dále k otázce pana Lajnena. Evropská unie se vždy tedy snažila Čínu měnit a Eh, je otázka, zda Čína chce měnit Evropskou unii. Já si myslím, že Čína v tuto chvíli má eh, spoustu práce se svým vlastním vnitrostátním vývojem a zatím nemá v úmyslu měnit EU. Ještě nenastal čas. Nicméně bych chtěla zdůraznit, že čínská zahraniční politika je v podstatě rozšířením vnitrostátní politiky. Takže všechno, co Čína dělá, dělá proto, že si uvědomuje, že to je potřeba dělat. Jinými slovy, musíme skutečně pečlivě sledovat situaci v Číně a její vlastní politice a vlastním problémům a lépe tak pochopíme zahraniční politiku a vztahy eh, Číny směrem k EU a okolnímu světu. A to je vše z mé strany. Děkuji. Dan Píke. Ano, já mám teď své dvě minuty slávy, děkuji. Chtěl bych také zopakovat to, co říkali ostatní, pokud jde o pragmatický přístup ve vztahu mezi EU a Čínou. Myslím si, že k tomu bychom se měli směřovat. A především si myslím, že Evropa, EU, by měla přemýšlet o tom, čeho chce dosáhnout ve svém vztahu s Čínou a ve spolupráci s touto zemí. V tuto chvíli Evropa zatím, eh, tedy Čína či čínská vláda, nebere EU dostatečně vážně a to proto, že považuje EU za rozdrobenou a e, za instituci, která není schopná jaksi e, se sjednotit. Za druhé, pokud jde o to, co se stane v budoucnosti, pokud nenastane v Číně demokracie. Co budeme potom dělat? Já si myslím, že zaprvé se musíme e, podívat na to, co říká Evropsk- čínská komunistická strana o budoucnosti a musíme to brát vážně. Zásady právního státu tady byly zmíněny několikrát. Skutečně to je něco, co už začíná existovat, ale je ještě ne zcela eh, stoprocentně. A už v tuto chvíli se celá řada právníků vydělává velice dobře eh, vzhledem k tomu zavádění právního státu v Číně. Čína zatím zavádí takzvanou konzultativní demokracii. To znamená, že demokracie je tam omezována vládnoucí stranou, ale v rámci tohoto omezení to myslí do jisté míry vážně. A někdy to má i skutečně velice reálné dopady na tvorbu politiky, především na místní úrovni. A to v celé řadě částí Číny. Důležité je to, že čínská vláda a komunistická strana se snaží utvářet čínskou společnost spíše než ji spravovat dělá vlastně obojí zároveň. To znamená, ona vytváří takovou společnost, která by odpovídala jejímu obrazu, od, její představě o tom, jak by měla ideální společnost vypadat. A myslím si, že na to se musíme zaměřit, když chceme odhadnout, jaká bude Čína v budoucnosti. Bude to společnost, která není jenom souborem jednotlivců či jednotlivých zájmů, ale má být vnímána jako takový soudržný celek, kterému vládne sdílené, kterému se vládne podle sdílených pravidel a morálky. Tímto směrem tedy směřuje čínská komunistická strana a to je v přímém rozporu s tím, jak často vnímají eh, své společnosti západní vlády. Takže teď eh, závěr z tohohle všeho ve 20 vteřinách. Ja, hartelijk dank, eh, meneer de voorzitter. Allereerst eh, als rapporteur voor EU-China namens de buitenlandcommissie. Děkuji, pane předsedo. Jako zpravodaj AFET eh, k Číně bych chtěl poděkovat všem řečníkům za inspirující prezentace. Pan Píke hovořil o různých perspektivách směrem k Číně a různých tvářích této země, o tom, co je ta, která je pro nás nejdůležitější. Hovořilo se také o vládě práva, to je pro nás velmi důležité. Pan Píke se tomuto tématu věnoval ve svém výzkumu. To znamená zabývat se tím, jaká je politika země. Tady nejde jenom o právo jako takové. A chci poděkovat profesorovi, panu profesorovi a myslím, že pokud bychom brali vážně vztahy mezi Čínou a Unií, tak se musíme zabývat tím, s kým máme co dočinění. Tady dochází k obrovským změnám. A to, co řekl pan Botenaro a další kolegové, zdali je stále strategicky významný ten náš tak s Čínou, tak po té musíme dosáhnout lepší koordinace na e, evropské úrovni a ne e, dopustit, aby se lidé mohli prostě přetrhnout, či země, aby se mohli přetrhnout směrem k Číně a k té nové azijské investiční bance. Takže to je důležité si uvědomit a měli bychom volat po lepší koordinaci, tak, aby Unie hovořila jedním hlasem směrem k těm strategickým změnám, e, ke kterým dochází v Číně, a především v její vnější politice. Předseda. Děkuji, pane Beldere. Právě tento poslední bod je poměrně důležitým, důležitým naznakem. E, nejsme v situaci, kdy bychom mohli souhlasit se Světovou bankou a Mezinárodním měnovým fondem, e, což protože jsou, jsou určitě takovými trpaslíky a to, to škodí i těm trpaslíkům. Takže Nechme to zatím tak. Děkuji našim třem expertům velice by mě, velký zájem bych měl na tom, kdyby to podobné diskuze mohly v budoucnu pokračovat, protože jsem se velmi poučil z toho, co dnes jste nám odprezentovali, navzdory tomu vysokému časovému tlaku, za který se omlouvám. Dostáváme se k dalšímu bodu pořadu jednání, kterým je zpráva paní Šáke na téma lidská práva a technika. Maritě, chcete ještě něco říci? Ne? Dobře. Takže přejdeme k hlasování. Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. 26 ku 32 zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. 37 ku 27 eh, přijato. 46 pro, proti, zdrželi se stejnou většinou přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže pozměňovací návrh 49. Kdo je pro? Proti? zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 6 pro? Proti? Přijato. 53 pro? Proti? Zdrželi se?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 Končím hlasování. Přijato 35 ku 29. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 66 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 67 pro. Proti zdrželi se přijato. 68 pro. Proti zdrželi se přijato. 69 pro. Proti zdrželi se Přijato. Kompromis 8 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 72 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 9 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 78 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 79 pro, proti, zdrželi se, přijato. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 85 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. To je pořád ta stejná většina. Omlouvám se. Hlasování je skoro ukončeno, teď je ukončeno. 34 pro, 30 proti, přijato. 97 pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 98 pro. Proti? Zdrželi se? Ověříme. Končím hlasování. 29 pro, 19 proti, přijato. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 100 pro, proti, zamítnuto. 101 pro, proti, zdrželi se, přijato. 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 103 pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. Pověříme. Leda, no, že by liberálové hlasovali jinak. Končím hlasování. 31 pro, 35 proti, takže mě, neměl jsem pravdu, pře, přecenil jsem liberály. Zamítnuto 104. Nebo je některý z těch eh, dalších přijat? 104, 105, o tom musíme hlasovat? Dobře, dobře takže 106 pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. Končím hlasování. Končím hlasování. 37 pro, 28 proti, přijato. 107 pro, proti, zdrželi se, přijato. 108 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sto devět pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nepřijato. Opravuje se předseda. Přijato. 110 pro. Proti? Tak, tak teď co? Pro nebo proti? Přijato. Henkel 111. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Henko 111. Končím hlasování. 28 pro, 36 proti, zamítnuto. Tak teď jsme měli Henkla a nyní 112 pro. Proti, zdrželi se, přijato. 113 na dvě části, kdo je pro první část? Proti, zdrželi se, přijato, druhá část. Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13 pro, proti, přijato. 116 pro, proti, zdrželi se, přijato. 117 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 120 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 121 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 126 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nebo ověříme. Končím hlasování. 37 pro, 25 proti, přijato. 129 pro, proti, zdrželi se, přijato. takže ještě jednou 129. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 130 a 131 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 132 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 133 pro, proti, zdrželi se, přijato. 134 pro, proti, zdrželi se, přijato. 135, 136, 137. To jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 138 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 139 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 140 pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 146. Můžeme všechny pozměňovací návrhy od šáke od 146 až 152 hlasovat unblock? Ano? Takže 146. Prosím? Ne? Je 146, 147, 148 a 150 v jednom. Takže 146 pro, proti, zdrželi se, přijato. 147 pro, proti, zdrželi se, přijato. 148 pro, proti, zdrželi se, přijato. 149 pro,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 Proti? Ověříme. Končím hlasování. 28 ku 36 zamítnuto. 164 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 167 pro. Proti. Takže vše, všechny Weidenholzery dohromady. Dobře, takže 164 až 176. Kdo je pro? Proti? Přijato. Zdrželi se? Ověříme. EFDD má ohlas víc. EFDD. Dobrý pokus, pane Castaldo. Tak hlasování je u konce. Přijato 35 ku 28. Kompromis 1 pro. Proti zdrželi se přijato. 13 pro. Proti zdrželi se přijato. Kompromis 2 pro, proti zdrželi se přijato. 17 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 18 pro, proti zdrželi se přijato. 19 pro, proti zdrželi se přijato. Dvacet a dvacet jedna můžeme dohromady. Takže kdo je pro dvacet a dvacet jedna? proti, zdrželi se, přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď 23 až 27 můžeme dohromady. Dvacet tři až dvacet sedm dohromady. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Co ověříme? 31. Hlasování je u konce. 25 ku 31 zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se přijato. 34 pro, proti, zdrželi se přijato. 35 pro, proti, zdrželi se přijato. zamítnuto. 35, kdo je pro?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 Hlasování je u konce. 33 ku 28. Tak tím je to spečetěno. 9 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 10 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. A teď budeme hlasovat o celém textu. Elektronicky zahajuji hlasování. Hlasujeme. 33 pro, 6 proti a poměrně značných 24 zdržení přijato. 28. 28. Kolega Čip, chce, hlásíte se o slovo? Ano, poznámku, pane předsedo. A děkuji. Jenom uh, krátké vysvětlení, jestli dovolíte. Já chci upozornit na skutečnost, že co se týče pozměňovacího návrhu 25, eh, krecitálo H, to je ústní pozměňovací návrh, který byl podán. A je ústní, protože je to v pořádku, ptá se řečník. Já jsem zapomněl, eh, vysvětluje předseda. Je to vysvětlení v pořádku? Ptá se pan Gřib. Až se dostaneme k tomu bodu, předseda. 28, kdo, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 29, kdo je pro? Proti, zdržel se. Ověříme. Končím hlasování. 27 pro, 34 eh, proti a zamítnuto. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 33, kdo je pro, proti. To je poněkud vlnově zmatené. Kdo je pro 33? Kdo je proti? Schváleno. Ověříme. Končím hlasování. 28 k 29 je zamítnuto. Vždyť jsem to říkal. 34. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. Návrh 38. Kdo je pro? Proti. Zdržel se schváleno. 39. Kdo je pro? Proti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 48, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis 6, kdo je pro? Kompromis 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Má nějaký problém? Ptá se předseda. Tam eh, se stala chyba. My jsme měli hlasovat o návrhu 47, ale to můžeme ještě dohnat. Hlasujeme o návrhu 47, kde je pro? Proti, zdržel se, schváleno. A teď návrh 54 ve dvou částech. První část, kde pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Druhá část? Proti? Zdržel... Kdo je pro? Kdo je pro druhou část? Proti? Zdržel se? Schváleno. 55 kde pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 56, kde pro? Proti, stržel se, zamítnuto. 57, kde pro? Proti. Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Návrh 65, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 66 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Schváleno. Druhá část? Proti? Zdržel se zamítnuto. 67, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 68, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 69, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 70, kdo je pro, proti, ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. ten návrh 69, který byl, který byl zamítnut, měl zajímavý obsah, že se nesmějí být ženy. To je proti terorismu. Kompromis 10, kde pro? Proti, zdržel se schváleno. A nyní kompromis 11, kdo je pro? Proti, Stržel se. Schváleno. Návrh 81. Kompromis 11. Ptá se předseda. Schváleno. Nevím, nevím, eh, proč v situaci, kdy jsou pro následování křesťané, nemůžeme mluvit o eh, náboženských menšinách. A nyní návrh 82. Kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 82, kde je první část, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 12, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 85, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 13, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 14, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 91, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 92, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 15, kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Návrh 95, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 16, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Návrh 101, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Končím hlasování. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 7. 5, opravuje se předseda, předseda, hlasuje se o návrhu 5. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Návrh 7, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 18, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. Návrh 2, ne 12, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis 19, kde pro? Proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis. Eh, návrh 15, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis 20, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis 21, kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. Návrh 23, kdo je pro?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 25, ústní pozměňovací návrh, tak jak bylo hlasováno. 26, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 1, kdo je pro? Proti, zdržel se, schválen. 2, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 3, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Elektronické závěrečné hlasování. Končím hlasování. 53 ku 6 ku 1. Zpráva je schválená. Srdečně blahopřeji vám i paní Šákl oběma zpravodajům. So. Damit ist die Sitzung geschlossen, ne? Končím zasedání. Přeji vám pěkný večer. Mr. Walter's Yes, uh, uh, very good. Thank you.